del giorno in inglese è stato inviato per posta elettronica il 22 novembre. Máme návrh pořadu jednání v angličtině, který jsme dostali eh, ke konci listopadu. Je potřeba schválit zápis z minulého jednání. Ten je schválen, jestli nikdo proti tomu nic nemá. Vidíte, jaké jazyky máme k dispozici dnes a zítra. a tato schůze, podobně jako ostatní, eh, je vysílána webem a v půl sedmé máme koktejl, takový předvánoční. A než se pustíme do bodu čtyři na pořadu jednání, chtěl jsem vám oznámit, že kdyby někdo měl zájem, že bod 8 který se týká změny finančního nařízení, že některé z vás by to mohlo zajímat, že se jedná o společný postup na základě článku 51 pravidel. Než se pustíme do bodu 4, což je udělení absolutoria um, soudného rozpočtu, oddíl 3, komise to je za rok 2009, chci vám všem připomenout, všem těm, kteří by žádali slovo, že tady máme zástupce účetního dvora, na to bude maximálně 7 minut, a pan Hán má 5 eh, eh, minut a další komisař Anders má také 5 minut tak také dáme slovo zpravodaji a po vyslechnutí komise vyslechneme ještě názory různých politických skupin a jednotlivců a vzhledem k tomu, že EPP je frakce největší, tak dostanou slovo jako první. Takže teď chci dát slovo paní Kajaj. Thank you, Chairman. Honorable member. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, komisaři, jsem velice poctěna, že vám dnes mohu přednést první eh, výsledky kapitoly 4. To je konkrétní hodnocení politiky soudržnosti účetního dvora. Finanční dvůr 2009 byl prvním rokem, kdy vlastně eh, eh, auditoval účetní dvůr 18 z 23, z 23 položek Eh, rok 2009 byl posledním rokem, kdy bylo možné vyplatit úhrady v rámci eh, prozatímních úhrad eh, před oficiálním uzavřením programu. V roce 2009 se financování EU dosáhlo 35,5 miliard euro, z toho 14,1 miliard představovalo úhrady členským státům na nové programovací období a 11,3 miliardy euro na eh, roky 2000 až 2006. Zbylé 11,3 milion, milion euro mm, spadaly do eh, předfinancování. V roce 2009 eh, byla zkoumána zákonnost a pravidelnost prozatímních plateb, které šly z EDF, z Fondu soudržnosti a dalších v roce 2009 respektování základních požadavků eh, na řízení a účetní systémy, které vznikly v roce 2007 až 2013 a zpracování a výkaznictví za zpětně získané částky a finanční opravy ze strany členských států. Účetní dvůr otestoval vzorek 1200 eh, eh, průběžných plateb na 35 výdajů. 34 plateb na eh, projekty eh, auditované účtem eh, byly bez chyby, byly správně uhrazeny a netrpěly také chybami, chybami zákonnosti. A Další údaje jsou 57% a 46%, 36% projektů eh, ve vzorku ehm, testovaném eh, měli jednu nebo více chyb, 47% všech chyb, které soud eh, zač- našel, byly kvantifikovatelné. Na základě těchto kvantifikovatelných chyb soud ohodnotil, že nejpravděpodobnější chybou v té populaci vzorku bylo nad 5, bylo nad 5% do roku 2008. Mimo to letos eh, soud uvedl, že eh, došlo minimálně k 3% nad výdajů. Eh, statisticky tento údaj vyplývá z nejpravděpodobnější statistické chyby a spadá to i do hodnocení 95% důvěry v platby, které nebyly které, které byly již vynaloženy. Eh, porovnatelných eh, nižší, eh, nižší limit pro DAS za rok 2008 byl 11,8. Toto zlepšení výdajů na na fond soudržnosti odráží tedy snahy komise v roce 2008. Většina úhrad za rok 2009 se týkala nového programovacího období. Audit a kontrola této, pro toto nový, nové období bylo posíleno předchozím schválením komise, eh, co se týče popisu systému a výroků o respektování pravidel. Eh, tato kontrola představuje první zásadní element kontrolního rámce a měla asi pozitivní dopad. Komise byla schopna eh, rychleji schválit řídící systémy a účetní systémy, které byly použity v programovacím období 2006 až 2008. V důsledku toho platby v roce 2009 měly některé zvláštní vlastnosti. Mimo to eh, velké množství úhrad v roce 2009 se týkaly které se týkaly nástrojů finančního inženýringu, eh, měly eh, omezené měli omezené požadavky na, na platby a proto tam bylo nižší riziko chyb a e, mimo to e, e, objem, objem plateb pomocí systému je stále relativně nízký a kontrola a řízení je proto snadnější. Mimo to ty chyby uznatelnosti bývají nejčastější ze všech. Byly nalezeny ve 24 úhradách, které byly auditovány. mezi hlavní chyby uznatelnosti patřily patřilo um, uznání neuznatelných eh, zákonů eh, za uznatelných plateb a eh, závažné prohřešky proti pravidlům pro zadávání veřejných zakázek. Ty představovaly 43 všech kvantifikovatelných chyb a představovaly asi tři čtvrtiny odhadované chybovosti ale eh, alespoň 30 chyb nalezených eh, soudem v auditovaném vzorku se podařilo eh, úřady členských států napravit ještě předtím, než proběhla certifikace výdajů směrem ke komisi. Soud hodnotil respektování 16 úřadů v 13 členských států za regulační rámec v roce 2007 až 2013. Těchto 16 řídících a kontrolních systémů už eh, bylo ze strany komise předem schváleno. Eh, eh, účetní hodnocení ukázalo, že za 11 z 16 systémů řídící orgány jenom částečně eh, respektovaly eh, regulativní požadavky. Mimo to eh, soud nalezl určité spoždění při provádění národních účetních kontrol a nedostatky systémů při provádění kontrol do roku 2009 obecně eh, dohledová a kontrolní eh, systém za mm, účetní období 2007 až 2013 alespoň eh, částečně respektovali základní ustanovení auditu. A ty systémy z roku 2000 až 2006, které již byly odhaleny v rámci vnitrostátních kontrol ex post a výkaznictví, byly vykázány tedy následné opravy systémy eh, členských států pro záznam a nápravu chyb, eh, o níž se eh, dozvěděli v letech 2006, 2026 byly efektivní. Systém pro výkaznictví zpětně získaných částek, ten byl efektivní pouze částečně. To znamená, že komise nedostane vždy spolehlivé informace o zpětně získaných část, námitkách a eh, eh, opravách chyb ze strany členských států. Konečně soud doporučuje komisi, aby eh, vyzvala vnitrostátní úřady, aby důsledně uplakoval, uplatňovali mechanismy, mechanismy oprav předtím, než dojde k výdajům, aby se zajistilo, že náhrada špatně vynaložených částek nevyústí ve vynaložení dalších částek proti pravidlům aby eh, efektivně eh, fungovaly národní řídící a kontrolní systémy v dalším, eh, v dalším kontrolním období, kdy se peníze, které systémem tečou, ještě zvýší. Děkuji. Děkuji, velice děkuji zástupci účetního dvora za prezentaci. A nyní bude mít eh, slovo pan Hán, eh, eh, komisař pro regionální politiku. Děkuji, pane předsedo a vážení členové tohoto výboru. Já chci pozdravit zástupce účetního dvora, chci poděkovat za odevzdanou zprávu v únoru letošního roku vzhledem eh, k diskusi o této zprávě, eh, co se týče fungování našeho akčního plánu v roce 2008, řekl, že jsem optimistický, že dojde ke zlepšení situace v oblasti eh, politiky soudržnosti, že ta současná zpráva a diskuse o ní ukazuje, že jsme na dobré cestě. Nejdůležitější zlepšení se týkají Eh, snížení eh, kvantifikovatelných chyb. Nejde jenom o snahu eh, komise a účetního dvora a výboru při diskusích, při návrzích, při komentářích, ale přesto to hrálo zcela zásadní úlohu a mně je zcela jasné, že by bylo předčasné hovořit o nějakém dobrém trendu, ale přece jenom naše snaha přinesla plody a já se optimisticky dívám do eh, budoucna, že to ponese eh, plody. I v účetním dvoru, eh, účetního dvora došlo ke zásadnímu zlepšení, došlo ke snížení chybovosti v té v tom testovacím vzorku dvě třetiny tedy těch projektů eh, nevykazují žádné chyby, ani kvantifikovatelné, ani nekvantifikovatelné. Podle eh, eh, výsledků práce účetního dvora, správních a řídících systémů také ty jsou efektivní, to znamená, že poprvé vlastně nebyl žádný systém označen červeně. A co se týče diskuse v tisku, chci zdůraznit, že loni Eh, ta analýza byla v pořádku a i když eh, jsme eh, loni měli starosti, které nám způsobilo trochu Španělsko, Portugalsko i, i Spojené království a k tomu Česká republika, Litva, Lotyšsko a další, další státy. Tam to byl reprezentativní vzorek a zpráva eh, každoroční o eh, politice soudržnosti dostala eh, dostala známku A, a tedy její příslušné ředitelství, to jsme velice rádi. Účetní dvůr také pozitivně hodnotil to, jak komise naložila s výsledkem kontrol z uplynulých let a účetní dvůr se na její činnost dívá pozitivně z čeho vlastně eh, se stávají ta zlepšení. Eh, máme hodnocení eh, souladu a, a, máme hodnocení, co se týče zlepšení povolovacích strategií a systém hodnocení ex ante toho programového období 2007 až 2013 komise nepovolila některé platby, eh, nabídla preventivní opatření, co se týče školení eh, a eh, osvětové činnosti a bylo možné okamžitě přerušit výplatu některých částek anebo, nebo je okamžitě inkasovat zpětně, když byly vyplaceny, když by měly být vyplaceny Eh, neoprávněně, takže eh, došlo eh, k 43 pozastavením výplat, ale nebylo nutno zpětně požadovat nějaké platby. A také se přísně postupovalo při finančních opravách a to také mělo pozitivní dopad, co se týče co se týče, mám, mám, mám málo času, takže se tomu můžeme ještě podrobněji věnovat v diskusi, ale samozřejmě můžeme být spokojeni, ale rozhodně nejde o sebeuspokojení eh, a jde o to eh, dále snižovat eh, chybovost. My máme obsáhlou strategii, jak se postavit k vyrovnavacímu období v roce roku 2000 až 2006. I tady si v diskusi ještě dovolím se k tomu vyjádřit. A závěrem Eh, v dalším eh, období jsme předložili eh, návrh reformy, z něhož také vyplývá, že jak chceme postupovat v oblasti kontroly a řízení a auditu. I přesto, že z tisku čteme něco jiného, politika soudržnost, soudržnosti Evropě prospívá a dochází k harmonizaci norem a Eh, myslím, že to je pochvalou i naší práce v oblasti kontroly a auditingu, že se daří zavést určité jednotné normy eh, v normách a my nepolevíme v tom úsilí. Já vám děkuji zatím a ještě se budu eh, pouštět do diskuse. Děkuji. Nyní má slovo Eh, komisař pro sociální záležitosti, pan Andor. Děkuji eh, předsedo, eh, vážení členové Evropského parlamentu a účetního dvora. Dámy a pánové, jako můj kolega, pan Johannes Hahn, i já bych nejprve rád poděkoval paní Kaliuladis a také předsedovi Eh, účetního dvora panu Kalderovi za velice jasnou prezentaci výroční zprávy za rok 2009. Chtěl bych také poděkovat týmu účetního dvora za jejich velice cenou a vysoce kvalitní práci na této zprávě. Komise eh, se ujímá své zodpovědnosti za realizaci rozpočtu Evropské unie. Eh, přijali jsme i kritiku, i doporučení účetního dvora a požadavek na zlepšení ze strany strany parlamentu. Obecně vzato zpráva úředního dvora za rok 2009 ukazuje zcela zřetelná zlepšení ve finančním řízení politiky soudržnosti v porovnání s předchozími léty. Toto zlepšení vyplývá z různých výkonnostních ukazatelů na základě vzorku, který si udělal účetní vzor a také zpráva generálního ředitele ukazuje, že jsme teď v kategorii A. Ukazuje se pokrok také kontrolních systémů, jak ukazují různě barevné tabulky. Jakákoliv extrapolace samozřejmě z této namátkové, namátkového vzorku, mohli byste si myslet, povede k různým odlišnostem v budoucnosti. Ale to není tak podstatné. Důležité je, že tady daleko více klesá eh, mm, chybovost. A měl jsem také možnost vám předložit zprávu o pokroku na začátku roku, ke kterému jsme dospěli při realizaci akčního plánu za rok 2008. Opravdu máme dobré důvody se domnívat, že akce podniknuté komisi spolu s opatřeními v rámci nového eh, rozpočtovacího období 2000 2007 až 2013 už přinášejí ovoce. A co je velmi důležité, od roku 2008 komise, a což je velice důležité právě v souvislosti se, se sociálním fondem s podporou výboru přijala eh, striktnější politiku, co se týče realizace programů právě tam, kde byly důkazy o tom, že řízení bylo slabé. Není tedy vůbec náhodou, že některé programy v některých členských státech eh, soud nezvolil a účetní dvůr nezvolil. To je proto, že my máme systém dozoru a můžeme vytipovat slabosti a my jsme se ujali z odpovědnosti za pozastavení finančních toků tam, kde byly pochyby, abychom chránili daňové poplatníky. Ale jsem si také vědom, že tyto dobré výsledky nejsou ještě koncem naše úkoly. Musíme konsolidovat to, čeho se zatím dosáhlo a e, na základě doporučení účetního dvora dále zlepšovat řízení zprávu fondu a nadále snižovat chybovost. Abychom toho dosáhli, eh, nemusíme nutně navyšovat množství kontrol, ale chceme se zejména zaměřit na efektivitu samotného kontrolního systému. Klíčovým prvkem v tomto kontextu je úplná kontota jednotného přístupu k auditům, což je začleněno do tohoto programovacího období. Je to zvláště důležité, aby se udržela kvalita kontrol a objem výdajů na toto programovací období, aby mohl stoupat. Tak co se týče Evropského sociálního fondu, pak hlavním zdrojem chyb je eh, uznatelnost eh, výdajů a určitě další eh, realizace zjednodušujících opatření povede k dalšímu snižování tohoto druhu chybovosti. Určitě můžeme získat úplný prospěch z toho všeho, jestliže zároveň s tím bude probíhat zjednodušení z pravidel o uznatelnosti na národní úrovni, ale myslím si, že zjednodušení neznamená jenom způsobilost. Na základě eh, zkušeností s programovacím procesem, eh, s procesem na toto programovací období bych chtěl také poukázat na to, jak se to dá výrazně zjednodušit v budoucnosti. Evidentně zjednodušení pravidel a postupů není jediným způsobem, jak snižovat chyby. A proto, jak doporučuje dvůr, komise bude pozbuzovat členské státy, aby aby efektivněji uplatňovali stávající kontroly a to před certifikací výdajů a také, až se budou um, uhrazovat uh, uznatelné náklady. Nakonec dvůr zdůražňuje také jenom částečnou uh, spolehlivost některých oprav provedených na národní úrovni. Určitě mnozí z vás to pokládáte za velký problém. A jsem také plný důvěry, že se situace začíná zlepšovat, ale zatím ještě nemůžeme být úplně spokojeni. Budeme se i nadále zaměřovat v našem úsilí na tuto záležitost tak, abychom dále se dospracovali postupně k naprosto spolehlivým cifrám. Pane předsedo, vážení členové, dámy a pánové, eh, plnění evropského rozpočtu v souladu eh, s eh, platnými pravidly je určitě zapotřebí, ale nestačí to. Rozpočtové zdroje jsou omezené a nejenom, že daňové poplatníky, jejich peníze musíme řídit v souladu s pravidly, ale také co nejefektivněji. Proto musíme zdůrazňovat evropskou přidanou hodnotu a výsledky již dosahujeme e, sdělení e, revizi rozpočtu naznačuje, jak chceme zvyšovat efektivitu v oblasti politiky soudržnosti. Chceme fondy zaměřit více na to, abychom zajistili cíle 2020 a dále učinili pokrok při zlepšování kvality výdajů. Navrhli jsme celou řadu cest, jak toho docházet. Je to v páté eh, zprávě o programu soudržnosti, aby mohly reagovat zainteresované strany. Hlavně chci eh, diskutovat, jak lépe zajistit ehm, úhradu nákladů. Jak víte, máme toho před sebou ještě hodně v dalších měsících. Legislativní proces, co se týče nového finančního nařízení, už běží. A já jsem si vědom toho, že o tom jednáte i s mým kolegou panem Šemetou. V roce 2011 11 komise rovněž bude prezentovat vlastní návrh na další generaci strukturálních fondů. Bude to také příležitost k tomu, abychom tyto věci eh, dovedli dál, které zúraznil dvůr. Práce tohoto výboru může znamenat velmi cený příspěvek do této diskuse a já se velice těším na další další spolupráci. A teď jsem mám k dispozici a budu odpovídat na vaše dotazy, budete-li je mít. Děkuji. Já děkuji panu komisaři Andorovi. A nyní dostává slovo pan Chacimakakis, který je naším zpravodajem. Děkuji. Toto byla rozhodující kapitola, ze které se dozvíme, jestli ta výchozí politika Evropské komise, jestli můžeme věřit a nebo ne, jako jediný výbor pro kontrolu rozpočtu eh, závisíme na přesné práci účetního dvora a proto jsme mu vděční. Já jsem rád, že v oblasti eh, politiky soudržnosti oba dva komisaři, kteří za to eh, odpovídají, velice úzce spolupracují s účetním dvorem že je, tam dochází k těm třístranným eh, rozhovorům, takže se eh, vlastně můžeme více spolehnout na výsledky účetního dvora, než v oblastech, kde účetní dvůr funguje bez eh, stále komunikace s komisí. Takže do té míry to, co zde vidíme, je skutečně spolehlivý podklad. Já chci nejprve blahopřát komisi k počtu těch k tomu, že počet problematických případů se snižuje. My budeme eh, hovořit o tom, jestli je ta situace dobrá eh, díky nějaké náhodě a nebo jestli je to důsledek nějaké politiky. My jako parlament ale vnímáme snahu eh, místo předsedy Kadlase, který tehdy zodpovídal za tuto oblast a doufejme, že v pozitivním tónu eh, eh, komisař Šemeta v té práci bude pokračovat. Já chci komisi poděkovat také za to, že eh, i je konkrétní, že jmenuje, že eh, ve výročních zprávách o účetnictví Evropské unie eh, nehovoří jenom v číslech, ale že naprosto konkrétně uvádí, které státy se dopustily jakých chyb a prohřešků. A to je velice důležitý nový eh, podklad pro nás a můžeme tak vaši práci lépe porozumět a vidíme také jasněji prohřešky členských států. V oblasti sou, politiky soudržnosti jsou ta čísla opravdu obrovská obrovská. Já nejprve musím poukázat na negativní prvky. Ten počet, ty počty, které byly zveřejněné zde v té účetní eh, uzávěrce, jsou vysoké pro eh, období 1994 eh, až 2006. To je dlouhá doba, ale ty částky, které byly neprávem, neprávem vyplaceny, je 7,7 miliard euro. To je kumulovaná částka a to je tedy ta suma prostředků, které eh, členské státy eh, obdržely neprávem. A z toho zpětně vybráno budo, bylo 709 eh, milionů. To nám ukazuje, s čím máme co dělat. Máme co dělat s obrovskými výdaji. Jedná se o daňové prostředky, které vlastně kterými přispěli pilní eh, lidé z celé Evropy a ty potom byly vědomím členských států a i vědomím e, účetního dvora vyplaceny neprávem a jenom v obrovské malé míře byly inkasovány zpět. To je veliký problém. Bohužel se v této praxi a v postupech e, dále pokračuje, i když e, je tady určitá, jaksi určité přání ke změně, ale ten trend zatím nemá logiku. Já jsem rád, že oba dva komisaři a chci poukázat především na postup pana Andora, Eh, přispěli eh, k nástroji pozastavení výplaty těch částek. To je zcela nové a je to velice důležité, protože eh, to pozastavení, právně je rozdíl mezi pozastavením a přerušením těch plateb, ale když k tomu dojde, tak je jasné, že tam je v té výplatě nějaký problém. A já musím říci, že já vidím u vás, konkrétně pane Andore, že chybné a e, nespolehlivé projekty prostě nechcete platit a to vyústí v pozitivní hodnocení. Když tedy e, těm e, zemím, které jsou hříšníky, nepoplynou žádné další prostředky, to bude velice do, dobré. Ale ještě nám chybí akční plán, kdy vlastně přistoupíte k těm pozastavením eh, plateb. Takže my potřebujeme jasný údaj o tom, jestli jsou zapracovány nějaké automatizmy, protože eh, v minulosti eh, Došlo k obrovským chybám v té politice soudržnosti v rámci regionální podpory. Samozřejmě potom ministři se rozjeli do Bruselu, chtěli se setkat s ministrem, a, a, tedy s komisařem a chtěli, aby se Eh, v platbách pokračovalo. My chceme, aby ta pozastavení plateb eh, následovala automaticky po té, co se objeví prohřešky. A my už jsme vedli určité rozhovory předem a já doufám, že mě kolegové z výboru eh, podpoří a já bych s vámi rád dohodl akční plán na automatické pozastavení plateb. To je zcela rozhodující věc a je to jeden z hlavních požadavků. Další bod, o němž bych rád hovořil, je to, abychom eh, poněkud odpovědněji zacházeli s našimi kompetencemi. Parlament má velice dobré zkušenosti a já zde zase eh, chci pozdravit kolegu Jana Muldu, který eh, celá léta, ne snad jako osamoceně, ale jeden z průkopníků v naší frakci vlastně bojoval za vlastně deklarace managementu v rámci státu. Na to je potřeba klást důraz. Eh, vám, eh, pane komisaři Háne a eh, pane komisaři Andore, chceme oběma pomáhat v tom, aby ty vnitrostátní deklarace, správní deklarace pomohly k lepšímu, lepší kontrole účetnictví ve vaší práce. Proč to tak je? My vás Eh, nekritizujeme kvůli tomu, že bychom neměli nikoho jiného, co kritizovat, ale vy jste odpovědní za zákonnost, za správnost těch výdajů a proto se musíme obracet na vás, aby ty vnitrostátní deklarace o správných výdajích tedy byly správné. To je další náš eh, velice silný požadavek a eh, my chceme znovu tento požadavek zdůraznit, protože Víme, které země se v tomto směru prohřešily a chceme, aby jako komisaři jste se zasadili eh, o to, aby tyto akce byly skutečně eh, realizovány. A dále eh, zprávy. Já jsem dostal vaše výroční zprávy o aktivitách, ty jsou velice zajímavé, jsou také velice otevřené, poctivé, jasně se v nich praví, kde máte rezervy, kde tedy nedošlo k výplatě prostředků a i přesto si dovolím citovat, pane Háne, vy jste zde a já už jsem již předem řekl, že eh, ta deklarace, kterou vy jste podepsal pro svého komisaře, já chci citovat, eh, vy píšete, eh, já potvrzuji, že si nejsem vědom o čemkoliv, co, co by zde nebylo uvedeno, co by mohlo poškodit zájem institucí. Ale, a pak je tady určitá taková výhrada a následující formulace, 38 eh, ze 79 eh, programů eh, generální ředitel nemá prohlášení o věrohodnosti, o správnosti a zákonnosti těch transakcí. To znamená 38 ze 79 programů vlastně na, na ně vám chybí podrobná informace o tom, že všechno proběhlo správně a v souladu se zákonem a pak to pokračuje dál. A e, co se týče 41 zbylých programů, e, byly identifikovány zásadní nedostatky a to dost časně, takže nedošlo k výplatě e, úhrad. Takže tomu vlastně můžeme rozumět tak, že polovina programů nebyly vlastně by bývaly, nebyly, měly být schváleny a zbylá polovina programů vlastně ty se neměly financovat, protože byly také špatné. Takže já vím, že vlastně to je řečeno kódováně, ale říká se nám tady, že vlastně ty členské státy vám prostě neprezentovaly ta fakta, která by bývala nebyla uznatelná, která by bývala nebyla legální. A je potřeba a vy nemůžete přebídat odpovědnost za něco, eh, za co odpovídat nemůžete. Já to beru, ale také ale to nelze z dlouhodobého hlediska také akceptovat. Eh, je nezbytné, abyste komunikovali eh, s těmi členskými státy, které představují určité rizikové faktory. A teď se podíváme na to, co říká účetní dvůr. 30 eh, všech eh, u 30 všech eh, vlastně vyplacovaných případů jsme věděli předem, že představují vyšší riziko a že jsme je vůbec neměli proplatit. A to je náš problém. Náš problém spočívá v tom, že vlastně předem již víme, kde členské státy a kde jsou regiony, kde, které mohou být problematické, přesto tam ty výplaty provedeme a potom, pane Háne, vlastně z toho eh, vyplývá ten problém, že vy nemůžete potvrdit, že to proběhlo zákonně. My tedy musíme zavést jiná pravidla. My jako parlament vám k tomu chceme pomoci Máme vlastně jedinou možnost a to je náš problém. Naše možnost spočívá pouze v tom, že si musíme velice dobře rozmyslet, jak budeme zacházet s absolutoriem. Samozřejmě právnicky je to těžké, ale, eh, nebo z právního hlediska je to těžké, ale politicky jasné. V roce 2009 přišel, tedy přišla doba, kdy tedy eh, dojde ke zveřejnění eh, názvu členských států a podle Lisabonské, díky Lisabonské smlouvě máme proto také nový podklad. A přišla tedy doba, kdy vám můžeme jasně říci, že je to veliký problém a i přes veškeré pozitivní trendy my nejsme ochotni akceptovat, že e, ty e, platby vyplatíte předem, i přesto, že jste vystaven obrovskému e, tlaku členských států. Pan, já mluvím především k vám, pan Andor má na starosti ten nástroj, ten nástroj pozastavení plat, plateb a ten nástroj, ale on Eh, použil mnohem razantněji, i když se eh, jednalo o méně a menších projektů. A teď se vrátím zpět k Lisabonské smlouvě. Eh, ten a nástroj, který musíte používat, to je hodnotící zpráva. My zde nemluvíme jenom o souladu s pravidly, o zákonnosti těch výplat to kontroluje účetní dvůr, ale po Lisabonu se musíme zabývat i efektivitou a účinností eh, těch výdajů. A myslím, že to tedy přichází právě ve vhodnou dobu, kdy v Evropě eh, v mnoha eh, zemích probíhá finančně ekonomická krize, dochází ke osekání prostředků a vlády stojí před rozpočtově obtížnou situací my sami také nemáme ještě rozpočet, takže přišla velice vhodná doba, kdybychom si měli rozmyslet, jestli bychom neměli s našimi prostředky zacházet trochu eh, ekonomičtěji. My jako výbor pro kontrolu rozpočtu eh, na to musíme dohlížet. Proto vás prosíme, abyste nám předložil plán, jakým způsobem tedy chcete pojmout tuto hodnotící zprávu, protože jedno je jisté, tu zprávu Eh, vy musíte odevzdat, ještě nevíme, jak bude vypadat. My bychom byli rádi, aby, mi, aby mimo zprávy o eh, aktivitě, která vlastně eh, představuje pouze výčet vašich činností, abyste také e, vlastně tam uvedl prostředky, které na to byly vynaloženy a také, také politicky zhodnotil, e, jaký užitek z toho, e, z toho Evropská unie měla. Může jít o vznik pracovních míst, může jít o konkrétní regionální projekty, ale musí zde být prokázán užitek, nějaký prospěch a ten je také potřeba doložit. Takže to je vlastně nad rámec té hodnotící zprávu, kterou, o kterou vás prosíme, abyste vypracoval. A mimo to, pane Háne, a jsem rád, že jste to podepsal, i když já nevím, proč tady eh, povolujeme a akceptujeme takový postup, kdy vlastně jde pouze o politické vedení, je osvobozeno z, z, tedy z individuální odpovědnosti. V minulosti to bylo tak, že byla pořádána slyšení a komisaři museli eh, na sebe vzít individuální zodpovědnost. Podle mého názoru by bylo správné, aby vy jste převzali zodpovědnost za to, eh, o čem tady píšete v té zprávě o eh, aktivitě i v budoucnu, až vypracujete tu právu, tu zprávu hodnotící, abyste tedy převzal zodpovědnost. Já už jsem vám předem vděčen za tu zprávu, ale trvám na tom, aby díky podpisu eh, komisařů eh, ten celý systém dospěl k větší efektivitě. A potom ještě tedy těch 7,7 miliard euro, které se měly eh, vrátit a z toho bylo Eh, eh, vráceno jenom 709 eh, milionů euro. Jasně vidíme, že tady vlastně selhávají mechanismy nápravy. Špatně vyplacené částky musí být vráceny rychle. Tady tedy upozorňujeme na to nejenom účetní dvůr, ale víme, že v pravidlech toho musíme mnoho změnit. Jedním zdrojem těch problémů je komplexnost, složitost vlastně žádostí o ty peníze a provádění programu. A teď se dostáváme k dalšímu důležitému bodu a to je zjednodušení, které potřebujeme na mnoha úrovních. Proto také ze strany řady členských států ten systém je bojkotován, protože za takovým složitým systémem se člověk lehko schová a příliš složitý systém také vlastně umožňuje to, že dochází k chybám, které se ne snadno, eh, snadno eh, eh, odkrývají. Také máme různé kultury v Evropě. To také může být na vině. Proto vlastně bych rád, abyste navrhl eh, oblasti, ve kterých by, možno, by bylo možné eh, pomocí zjednodušení dospět k efektivnějšímu provádění programu. protože my máme vlastně 27 různých eh, nařízení o provádění, když by se to celé dalo zjednodušit. A to je veliká chyba a veliký problém. My prosíme o jasný akční plán na zjednodušení a i o názvy těch členských států, které se tomu budou bránit. Protože my, jsme se, my bychom se bývali eh, do této situace nedostali, kdybychom věděli předem eh, různé věci a je potřeba tady eh, vědět přesně, kde vznikají evropské hodnoty a kde vzniká přidaná hodnota našich programů. Dámy a pánové, kolegové, se přihlásili s řadou otázek písemně. My máme řadu otázek, které vám chceme položit. Já chci eh, varovat před jednou věcí. Chci varovat před přílišnou eh, speciálností a chci varovat před písemnými odpověďmi. To by nám nepomohlo eh, k nějakému pokroku, protože na poskytovat, poskytovat písemné odpovědi na ústní otázky, tak to nemůže být. Tak by se vlastně vrátilo, eh, vrátilo to negativní, co se dělo v minulosti. Zase bychom dospěli k negativnímu DAS. Eh, my se musíme snažit pracovat jinak, když chceme změnit systém a ne napravovat jenom jednotlivosti a drobné chyby. Eh, já jsem měl velice dobrý dojem eh, s rozhovory s komisařem Andorem a Hánem. Eh, povšiml jsem si, že se skvěle zapracovali do celé té látky a proto si myslím, že přišla doba začít hovořit o změně systému. Takže vám předem děkuji. Děkuji a než zahájím debatu, velice krátce dám znovu slovo komisařům aby nejprve reagovali na tom, co říkal. Děkuji. Pane předsedo, já se pokusím o stručnost. Nejprve výslovně děkuji za slova uznání naší snahy eh, o zlepšení situace a chci také tedy využít této příležitosti své přítomnosti na parlamentu, že poděkuji také svým spolupracovníkům, protože mnoho pozitivního jsem také zdědil a ta pozitivní zodpovědnost také eh, za to by měli být ehm, eh, pochváleni spolupracovníci mé předchůdkyně. Také chci poděkovat kolegovi za to, že chce ehm, diskutovat celá zásadně, co se jde tady o eh, regionální politiku a politiku soudržnosti. Mimo stanovení cílů, investovat do regionů, eh, dosáhnout pokroku v regionu, eh, snížit ekonomické rozdíly mezi regiony, tím se zabýváme a eh, ty nástroje kontroly a auditu používáme v regionech i při soukromých, eh, i při kontrolách soukromých podniků a tak se snažíme je dostat také na eh, stejnou úrovni. My se snažíme o vyrovnání rozdílu v Evropě a musíme to brát v úvahu i v rámci eh, kultury, auditu a účetní kontroly ve finále. A samozřejmě je otázka, kdy to finále nastane, protože je to vlastně postupující práce tak abychom eh, také přispěli eh, k eh, dobudování vnitřního trhu, abychom také byli schopni zaručit podnikům z různých členských států, že se budou pohybovat na stejné hospodářské úrovni ve všech členských státech. a e, mimo tedy stanovení těch cílů, o nichž jste hovořil, je naše úloha i pedagogická a já jsem se snažil e, i e, tedy svým spolupracovníkům to vysvětlit, když to bylo nutné, že vlastně máme sjednocovat postupy v členských státech a v různých regionech. Já bych rád, aby tedy se finanční prostředky vynakládaly cíleně, správně, Eh, a aby tedy vedly k lepším eh, výsledkům. A, podstat, a chci, abyste chápali podstatu této filozofie a jak vlastně budeme postupovat, co se týče finančních oprav a eh, zpětně vymáhaných částek finanční náprava vlastně má zajistit správné vydání peněz. Když toto se podaří zaručit, když členské státy zvládnout, zvládnou tedy eh, sami provádět tyto finanční opravy, tak si myslíme, že ta dosavadní praxe, která je podle mě dobrá, aby se členským státům poskytla možnost to, eh, ty peníze, které původně nebyly vyplacené správně, v rámci existujících programů eh, teď vynaložili ale správně. Proto existuje na jedné stráně, straně tedy eh, potřeba té nápravy a na straně druhé je ta částka, která je tedy inkasovaná, zpětně vybraná, ale která by členskému státu měla zůstat, aby dostal příležitost ty peníze vydat znovu, ale tentokrát správně. a e, vrátit ty peníze by členský stát měl pouze, když ke konci e, zúčtovacího období nebo programovacího období e, by už nebyla příležitost ty peníze vynaložit správně. To je jedna věc. Tolik tedy ta filozofie, pod kterou se chci podepsat. A druhá věc, že je potřeba rozlišovat mezi systémovými chyběmi, chybami a eh, chybami individuálními. Systémová chyba eh, eh, spočívá v tom, když nějaká země vlastně třeba špatně transponuje nějakou, nějaký právní předpis a potom z toho vyplyne, že se musí eh, držet eh, svého vnitrostátního předpisu. Tady je potřeba eh, tu chybu pojmenovat, vést jednání s takovým členským státem a potom se dohodnout na určité procentní sazbě korekcí pro projekty, které spadají pod tuto systémovou aktivitu a potom vlastně bude úlohou takové země to v rámci těch projektů identifikovat ty chyby a ty částky zpětně vymoci. A k tomu ještě přistoupí řada jednání, kdy členské státy jistě si umíte představit, že nejsou nadšeny, když má eh, dojít k takovým finančním nápravám, proto to také trvá, někdy až do konce toho období a někdy to eh, dojde tedy až eh, k účetnímu dvoru, který ten spor třeba může, musí vyřešit. Proto eh, dochází ke spoždění mezi zjištěním komise a finálním rozhodnutím, co vlastně se má napravit. A to tak tomu je eh, většinou těch systémových chyb. U individuálních chyb eh, samozřejmě postupujeme a reagujeme mnohem rychleji. A já bych ještě rád poprosil generální ředitele eh, Hána, aby eh, k tomu také něco řekl, aby to potvrdil, proč vlastně to děláme, proč to nerozlišujeme sam, sami. Eh, tady byla jasná filozofie naší služby převzít jasně zodpovědnost. Komisaři samozřejmě nesou odpovědnost v tom směru, že vlastně ta roční zpráva je syntetickou zprávou, která vlastně, eh, kterou vlastně schvaluje kolegiálně komise a která vlastně představuje náš politický závazek. A to se potom před, eh, předkládá parlamentu, takže vlastně zodpovědnost má celá služba a je to politická odpovědnost potom celé komise. A potom k tomu tématu eh, zjednodušení. Já nechci, pane předsedo, hovořit příliš eh, dlouho, možná ještě bude příležitost o tom diskutovat. Tady došlo eh, k určitému vývoji a k dalšímu vývoji musí dojít. Já chci připomenout to, že obrovský nebo určitý díl té byrokracie vzniká v samotných členských státech, kde také hovoříme s členskými státy, jak se snažit eh, snížit tu byrokratickou zátěž. Já jsem třeba u jedné země zjistil, že eh, od eh, žádosti koncového uživatele a poskytnutím té platby uplyne 8 měsíců a z toho ale 6 měsíců vlastně v členské zemi a, jenom dva měsíce je ta žádost v Bruselu, ale e, pro toho koncového spotřebitele nebo uživatele vlastně ten vidí Brusel jako hlavní zdržovací instituci a to mi není příliš sympatické. Tento stav bych rád změnil. A e, my určitě ještě budeme hovořit o e, změnách toho systému. Teď ještě stručně generální ředitel Hán a já si potom třeba ještě vezmu slovo. Ano, děkuji ten eh, problém, který byl popsán v té mé zprávě o aktivitě za rok 2009, eh, byl velice specifický, zvláště co se týče těch 38 programů z těch 79 programů, kde jsem neměl jistotu. Eh, o jaký problém? Ten problém se vyskytl u řady členských států a regionů, které nebyly ještě hotovy, anebo velice eh, pozdě byly hotovy eh, s těmi audity konformity a nebo, nebo schody. A proto my jsme eh, ty zprávy velice pozdě dostali. Tyto členské státy a regiony ale velice často z tohoto důvodu vlastně vydali velice málo peněz a kontrolní místa v těchto členských státech ještě vlastně neprovedly žádné kontroly. Tak to bylo vlastně loni a vy jste hovořil o e, vlastně e, změně systému a my jsme ale tu změnu systému zahájili už loni a to byl ten problém. A já jsem e, k tomu přistoupil, protože jsem neměl vlastně určitou jistotu, že ty, že ty platby skutečně byly pozastaveny u některých členských zemí a jedna členská země kvůli tomu musela před Eh, před eh, soudní dvůr. To se eh, v budoucích letech nebude smět opakovat. Dámy a pánové, já bych rád především poděkoval panu Chaci Marka Kisimu za jeho analýzu. Mohu říct, že jeho hodnocení a učení hlavních výzev v podstatě odpovídají tomu, jak to vidíme i vy, jak my přistupujeme k Fondu soudržnosti ale pokud je o každoroční činnost a zprávu o každoroční činnosti a podpis této zprávy, tady mohu říct to tež, co říkal pan komisař Hán. Držíme se standardu komise, je to průřezová otázka zprávy a generální ředitelství mají postupovat všechna stejně. Rád bych se zaměřil na některé klíčové záležitosti, které jste chválili, které chválil zpravodaj například to přerušování a pozastavení. A také zmíním některé úkoly pro nadcházející období. A tam se jedná především o zjednodušení a možná, že ještě něco k tomu. Pokud jde o ta přerušení a pozastavení, tady bych chtěl zdůraznit, že v tom skutečně spočívá velký rozdíl, když si porovnáme poslední období a to, jak to bývalo dřív. Opravdu to přispělo ke zvýšení kvality, ale není to samoučelné. Je to nástroj, je to způsob, jak vylepšit kvalitu zprávy a kontrolních systémů v členských státech. Ale musíme ho využívat konstruktivně, abychom členským státům pomohli vylepšit výsledky a absorpční kapacitu a také kvantitu evropských fondů. Není to automatické ale není to ani politické rozhodnutí, je to něco mezi tím. Je to rozhodnutí, které přijímají řídící pracovníci a je důkazem toho, že máme neustálý kontakt mezi generálními ředitelstvími a příjemci fondů. A máme také schopnost přijít na chyby v době, kdy se prostředky využívají a kdy dochází k rozvoji projektů. Filozofie takového postupu, o kterém jsem právě mluvil, podle nás i v budoucnu povede k dobrým výsledkům. Kromě toho, že to přispěje k vylepšení v posledním období. A také platí, že další zjednodušení by zřejmě nebo nejspíš vedlo k menší pravděpodobnosti chyb. My se vynasnažíme přijít s dalšími kroky, abychom dál zjednodušovali. Chceme zavést jednodušší pravidla, například pro způsobilost po roce 2013, protože já se domnívám, že toto je realistický časový horizont. Nějaké závažnější kroky můžeme provést pouze ve vztahu k dalším finančním vyhlídkám, ne předtím. A právě pro toto období se budeme snažit přijít s novými způsoby a také je jasné, že potřebujeme rozlišovat mezi různými typy hodnocení, abychom ukázali, že peníze daňových poplatníků v Evropě, rozpočtové prostředky se využívají tak, že z toho skutečně plyne prospěch evropským občanům a představuje to přidanou hodnotu na evropské úrovni. Za tímto účelem musíme pracovat na trošku odlišném systému hodnocení, který bude vycházet z výsledků. A musím říct, že toto je práce, která teď probíhá. Ještě pořád na to máme trošku času. A samozřejmě využijeme také podněty, které vyplynuly z konzultací se všemi zúčastněnými stranami i s radou. Děkuji. Děkuji. Paní Greso. Děkuji. Já jsem byli troš, jsem vždycky trošku nejistá, co vlastně si počít s tou zprávou účetního dvora z roku 2009 a i s, tedy s výkonem komise, protože 50% programu vlastně eh, nedoš, ty vlastně nebyly, eh, tam nedošlo k platbám, jestli to správně eh, interpretuji, co se týče ESF, tam také byl veliký podíl programů, kde nedošlo k platbám a eh, já jsem byla členkou tedy toho kolektivu, kteří vlastně se postavili proti a já si myslím, že ve, já prostě chci odmítnout vlastně e, tím se zabývat čísly, která skutečně, co se týče jejich vypovídací hodnoty, představují pochybnosti. E, ta, já eh, chci vědět, jak vlastně eh, vypadá výsledek a zbytek rozpočtu pro rok 2009 a co s tím problémem eh, uděláme. Existují členské státy, které doposud nebyly schopny tedy ty programy řídit tak, jak se řídit měly, takže lze říci, že vlastně doposud to všechno probíhalo dobře, ale teď vznikl tento problém a já bych ráda, abychom ten problém nějakým způsobem vyřešili, co uděláme, co tedy plánuje komise a komise tedy naznačuje, že když vzniknou pochybnosti, takže e, o jednom projektu, tak prostě povolí platbu na jiný projekt. A co se týče e, odpovědí e, na tedy písemných odpovědí na naše ústní dotazy, to bych se ráda, to bych se ráda trochu také proti tomu postavila, protože tam v těch odpovědích se často odkazovalo na nařízení, ale to není správná obsahová odpověď na ty otázky, které zazněly. Jedna ta otázka se třeba týkala kvality kontrol to, co účetní dvůr eh, vyzvedl, 30%, 70%, tahle otázka a eh, otázka eh, vlastně, k čemu jsou ty kontroly ex ante. 100% kontrol ex ante a zřejmě tedy v 70% těch kontrol nebyly nalezeny chyby, takže tady něco vlastně nehraje. Takže jaké možnosti zlepšení by tady tedy byly a proč se na ty problémy nepřišlo. A potom, co se týče eh, té otázky zpětného vymáhání plateb a transparentnost eh, tohoto procesu dosavadně, pane komisaři eh, Háne, to je problém, že vlastně nemůžeme zjistit, jaké peníze tedy ke konci roku budu mít v pokladně a kolik peněz bylo vydáno neoprávněně, kolik peněz se z toho zpětně vymůže. Takže by, bylo dobré, abychom tento proces opravdu zlepšili. Vy říkáte, že si chcete podržet možnost, aby se peníze přesunuly z jednoho projektu na druhý, ale pro nás z toho tedy vyplývá problém, jaké jsou vaše návrhy ke zvýšení transparentnosti. A ještě mám otázku na pana Andora. Já jsem díl minulý, minulého týdne strávila tím, že jsem se zabývala eh, jedním projektem, eh, kde došlo ke 100% spolufinancování, kofinancování. To je eh, projekt, který se nazýval Sociální město a místní úřady. Tam bylo 15 kofinancování a správní náklady, 10 000 euro a 15 tedy Nákladu byly správní náklady. A vedoucí projektu tedy uh, museli, uh, museli tedy předložit, předložit uh, tedy tiskové zprávy uh, a mě by zajímalo, jestli, jestli, jestli toto je problém, který vznikl u nás v Německu, anebo jestli to bylo nařízeno z Evropy. Děkuji a omlouvám se, že jsem mluvila tak dlouho. Děkuji. Ta otázka eh, paní Grajsle se týká eh, schopnosti absorbovat, absorpční schopnosti. Eh, tady je potřeba k tomu říci dvě věci. Za prvé, tady došlo k určitému spoždění a to ze dvou důvodů. Za prvé, na období od roku 2000 do roku 2006 eh, došlo k prodloužení doby projektu, to jsme umožnili, aby a členské státy se soustředili na to, aby ty rozpočty, které tam byly k dispozici, aby mohly maximálně využít. A druhá věc je ta, že vzhledem Eh, k, k těm častým eh, programům na oživení konjunktury v členských státech a i na evropské úrovni, které byly ze všech stran eh, hodnoceny pozitivně. Řada lidí se vyjádřila k tomu, že vlastně ten jejich projekt lze financovat z peněz na oživení konjunktury a nebo na, z peněz na podporu regionu, takže vlastně zažádali o peníze Eh, na eh, oživení konjunktury, ale ty byly eh, poskytovány krátkodobě na rok nebo dva. Jenže ty peníze na podporu regionu, ty se poskytují v rámci sedmiletého období a takže tyto konkurující si projekty vlastně způsobily určité spoždění, ale jsem stoprocentně přesvědčen, že ke konci toho období to všechno doženeme. Loni jsme zacházeli s plánováním toho rozpočtu velice přesně. Všechno bylo 100, až stoprocentně eh, využito a v roce 2010 se také podaří ten eh, rozpočet eh, stoprocentně využít. Takže máme dobré zvědomí, dobré svědomí, víme tedy, do jaké míry byly ty peníze vynaloženy a že byly správně žádány. A potom ještě eh, další otázka. Ta se týká více letosti eh, těch eh, projektů a, poz- a možnosti pozastavení těch projektů. Mnohé zkoušky ex ante vlastně vzhledem k tomu, že ještě není dostatek informací o projektu, který ještě nebyl uzavřen, neumožnili odhalit chyby anebo nedostatky. Já vám chci ještě připomenout to, že roční kontroly účetního dvora vlastně eh, začínají vlastně eh, po té první kontrolní úrovni. My máme tři ty kontrolní úrovni a, úrovně a proto jsem také přis, přišel s tímto návrhem a doufám, že se nám podaří společně najít takový postup, aby ze strany účetního dvora po finálním ukončení finančního období došlo ke kontrole celého tohoto období, kde se potom vlastně eh, stanoví eh, chybovo, chybovost a z té se potom také budou odvíjet eh, hodnocení té, té chybovosti na jeden každý rok v rámci tohoto účetního období. A to nám zpřesní informace o těch systémech. A konečně e, další e, otázka vychází z toho a e, týká se to také pří, příštího roku, jestli bude podpořeno EDV. ze strany členských zemí, aby bylo možné zjistit chybovost podle operačních programů a i vlastně podle jednotlivých zemí, ale já řeknu zcela otevřeně, že bude asi trvat rok nebo dva, kdy se nám podaří vlastně dosáhnout takové spolehlivosti eh, a kvality, aby vlastně všech 27 členských států vlastně postupovali podle sjednocených norem, podle jednotných dotazníků, které budou všechny jednotně a správně vyplňovat. sulla domanda che l'aveva fatta la collega Gressle sulla progetto. Chcete odpovědět na otázku paní Gressle? Na ten projekt v Berlíně? Madame Gressle, Paní Gresslerová, my jsme sebou nepřinesli dokumentaci pro jednotlivé projekty, takže pokud vás zajímají nějaké konkrétní věci, můžeme se na to ještě podívat. Můžeme vám předat další informace. A to jsme si sem podrobně nepřinesli. Pane komisaři, já jsem vás nechtěla uvádět do rozpaku, ale přece se dá zjistit, jestli na evropské úrovni se předepisuje, eh, že je potřeba nadřízenému orgánu pře, eh, předkládat eh, tiskové zprávy. Podle mě je to mm, naprostý zásah tedy do pravomocí těch místních orgánů. Děkuji. Uh, Velké množství informací je dostupné veřejně o financování z fondů soudržnosti i o jednotlivých projektech. A já bych to neviděl jako záležitost, která působí problémy při hodnocení. Nebo s tím, jak to teď vypadá. Dobře. Děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat účetnímu dvoru za zprávu a mám otázku na pana komisaře pro regionální rozvoj. Já myslím, že se vede velice dobře, pokud je o utváření budoucnosti strukturálních fondů a samozřejmě dosáhli jsme pokroky v dalších oblastech a v té chybovosti. Já myslím, že snížení chybovosti u strukturálních fondů na 5% opravdu ukazuje dobrý pokrok. A také souhlasím s tím, že z velké míry odpovědnost za chyby nesou členské státy. Ale možná bych ještě poukázal na to, že tady máme jeden příklad, kdy ty chyby možná byly záměrné. A mám na mysli eh, čajovou společnost Twinings, která uzavřela dvě továrny ve Spojeném království, vedla to k velké ztrátě pracovních míst, ale pak založili dceřinou společnost a otevřeli nový závod v Polsku a ten nový závod dostal prostředky z ERDF. A já vím, že ostatní kolegové mají další příklady v celé Evropě. A jeden z kolegů napsal komisaři a poukázal na tento konkrétní případ a pan komisař odpověděl, že má pocit, že ten případ je v pořádku, protože společnost Twinings je technicky malý nebo střední podnik a proto má nárok na, eh, na prostředky ze strukturálních fondů. Můžete se k tomu vyjádřit? Myslíte si, že toto je správné využití strukturálních fondů EU? A nebo můžete se na to znovu podívat v budoucnu? Protože, jak jsem říkal, další kolegové mají další příklady a mně připadá, že toto je rozhodně případ relokalizace společnosti a neměli bychom to připustit. Možná, že byste mohli tento případ znovu posoudit a zavést nějaká pravidla, která tomu zamezí v budoucnu. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. <clears throat> Eh, ano, eh, musím vám eh, upřímně říci, že se jedná o velice obtížnou otázku, protože samozřejmě chápu ty postižené zaměstnance a jejich rodinné příslušníky v tom regionu a bez pochyby tedy toto Twinings udělal a e, takových situací se vyskytuje více na evropské úrovni, že podniky vlastně e, se přestěhují z jednoho místa na druhé, anebo se rozštěpí a já jsem slyšel i o případu e, jednoho módního řetězce s distribučním centrem nedaleko Paříže a teď se rozhodlo vybudovat e, další strategické středisko nedaleko Bruselu, i když doposud byla Belgie vlastně ošetřována z Paříže. A to je ale podnikatelské rozhodnutí a tedy e, toto rozložit i tady. E, na to šly peníze z regionálních fondů došlo eh, k vytvoření pracovních příležitostí a v eh, blízkosti Paříže zase eh, několik pracovních příležitostí vlastně zmizelo. Ve finále vznikla evropská přidaná hodnota, ale eh, k tomu přistupuje ještě otázka eh, z hlediska eh, vnitřního trhu a na tu se těžko odpovídá. My máme jasná pravidla v tom směru, že relokalizace sídla které bylo, v rám, které bylo vlastně financováno do pěti let, tedy se nesmí taková firma Eh, firma přestěhovat, jinak by ty peníze musela vrátit a v tomto směru tedy je tedy tradiční sídlo a ta firma se rozhodla, že eh, v, v Polsku vybuduje vlastně další středisko a pokud jsem byl informován, tam postupovala zcela korektně a čerpala tedy naprosto legálně eh, peníze na podporu malých a středních podniků. Samozřejmě Eh, z toho vznikla potřeba ještě jednou se na celou tu věc podívat detailněji, ale říkám to i zde v parlamentu, v tomto výboru, že se jedná o zcela zásadní problematiku. Já eh, znám i situaci, kde v rámci jedné členské země eh, došlo k relokalizaci, kde jeden region vlastně je konver- konvergenční region a druhý Eh, regiony eh, vlastně konkurenční, ne, region pro konkurenceschopnost a, a eh, a tady vznikla zajímavá příležitost vlastně využít peníze na podporu konvergenčního regionu a samozřejmě z komerčního hlediska je to pro ten podnik zajímavé a proto to je taková vlastně hádanka, která se nám nepodaří úplně lehce rozlousknout. A e, i když hovořím s velkopodnikateli, podnikateli, e, tak e, vlastně ti mají pocit, že všichni vlastně se řídíme jenom přáními Eh, jenom svého volebního okrsku, ale tak to ve všech případech není. Jsme také Evropané a já si myslím, že především je důležité se dívat na to, aby eh, ti podnikatelé, tedy když se přesídlují, aby se přesídlili v rámci Evropy, aby ne, neodešli do Číny nebo ještě někam, eh, nebo někam takhle daleko. Nám jde o hospodářskou soutěž, tu musíme pěstovat a ta eh, hospodářská soutěž by se měla odehrát pokud možno v rámci Evropy. Takže se omlouvám, že vám nemohu poskytnout nějakou jednodušší eh, odpověď na složitou otázku a eh, samozřejmě souhlasím s tím, že to není otázka, na kterou se bude odpovídat lehko. Pro relokalizaci podniků je jasné pravidlo, že když je ten podnik Eh, podpořen, tak do pěti, tak pět let se nesmí eh, přestěhovat, ale když eh, tomu tak nebylo, když to neproběhlo, tak je ta situace složitější. A co se týče té konkrétní situace, tam jsem dal své službě tedy úkol se na to podívat podrobněji, protože tady se jedná vlastně o dvě evropské země. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předseda. Nejprve otázka pro paní Kailu Light. Je možné nějaké, nějakým způsobem měřit snižování chybovosti u strukturálních a Eh, fondu a fondu soudržnosti a do jaké míry to souvisí s tím, že také klesl počet těchto programů v souvislosti s tím, že klesly finanční prostředky pro různé členské ne, v různých členských státech. A teď bych se zeptala komisařů, jaká je reakce na to, co napsalo Financial Times v souvislosti s naší zprávou o strukturálních a fondech soudržnosti. Mimochodem se tady říká, že nakonec evropské fondy končí v rukou italské mafie. A pana Randolfa bych se konkrétně chtěla zeptat, proč se domníváte, že Evropská unie nemá tu povinnost, kterou mají banky, totiž aby kdykoliv poskytla závěrku, tak jak jste to řekl Financial Times. A mimochodem chtěla bych podpořit to, co řekl pan Von, protože já eh, vím, že existují podniky v Irsku, například Dell, které se eh, posunuly do Polska kvůli nízké eh, daní z příjmu, korporátních příjmů a potom se vyplatili fondy a, přitom, eh, za, při, a za ztrátu vlastně, kterou utrpěli lidé v Irsku. Globalizační fondy, ale tam se zda to je efektivní nakládání s těmi fondy. Eh, děkuji do jaké míry snížení chybovosti eh, souvisí s sníženou mírou spolufinancování. Je pravda, že jaksi průchod eh, novým programovacím podmín... Eh, obdobím, myslím, fondu je poměrně nízký a objem na roky 2007 až 2013 není tak velký, jak jsme asi ještě před pár lety doufali. Na druhé straně částečně je to problém, že členské státy pořád ještě používaly peníze na staré programovací období. Znamená to, že tady zatím nebylo příliš mnoho stížností, že by snad finanční prostředky nebyly k dispozici z evropské strany, protože za to celé dlouhé období, kdy komise schvalovala nové uspořádání řízení a kontrol, členské státy dále vyklád, vynakládaly peníze na staré programovací období, takže finanční prostředky z Evropské unie byly k dispozici. A nedostatek nebo snížení spolufinancování bylo by velice těžké tady poukázat na to zvlášť. A já si zatím nejsem vědoma toho, že by tady byl nějaký projekt v některém členském státě, aspoň eh, který my jsme navštívili, že by tímto způsobem utrpěl, protože by nebyla bývala možnost spolufinancování. Ale celkem za to. Samozřejmě pokud se peníze nevydávají, pak se nedají dělat ani chyby. Takže ten nízký průchod finančních prostředků novým systémem, jak už jsem vlastně řekla, možná se opravdu neobrazil na chybovosti, protože jakmile stoupne objem projektu, tak interní audit, jako je tomu u každého systému, bude mít méně času na eh, konkrétní prohlášení eh, výdajů a nákladů a proto se tam možná zase vkradou chyby. Děkuji, děkuji, pan komisař. Ehm. Ja, nochmals eh, zu den. Ehm, k těm relokalizacím ještě jednou. To není sice téma naší dnešní debaty, ale my máme v Evropě eh, velice eh, různé ekonomické systémy a různé systémy řízení, které také přispívají k tomu, že eh, různé země jsou různě atraktivní pro ty podniky, když uvažují o té relokalizaci a Eh, každý eh, vedoucí pracovník eh, komerčního podniku neustále tedy zkoumá, co by bylo nejzajímavější jako sídlo. A ty řídící komponenty tedy také hrají zcela zásadní roli při tom, při tom rozhodování, to znamená, jak, jaký je systém řízení v té zemi. A takže to může pro ty podniky být důležitým aspektem. A vyplývá z toho asi e, závěr, že bychom se měli snažit o e, větší jednotnost a harmonizaci. Na jedné straně Eh, se kritizuje, že se nevydává dost peněz na určité programy a na druhou stranu zase čteme, že je příliš mnoho kontrolní byrokracie. A, eh, a, eh, takže vidíte, že je tady takové určité vlastně napětí. Samozřejmě je mnoho byrokracie, která brání malým a středním podnikům žádat o ty podpůrné programy. A to nemluvím ani o těch vnitrostátních podmínkách. My se snažíme o zjednodušení. Ta výčitka, že e, naše peníze končí v rukou mafie, k tomu e, já e, vlastně nemohu nic říci. Já mohu a musím se spolehnout na zprávy z členských států. Za tím účelem také jsme zavedli odpovídající kontroly a Eh, dostáváme tady prostě potvrzení a eh, certifikujeme ty, eh, ty auditní orgány, všechno kontrolujeme. Takže rozhodně z toho nemůže plynout, že je málo kontrol, že nejsou dostatečné, těch kontrol je dost. Máme akční plán z roku 2008, kde jsme se soustředili na ty svoje nejrizikovější pacienty a na ty jsme se zacílili, tam jsme zmnožili ty kontroly prováděné, ale já bych varoval i před tím, eh, že by se nějakým způsobem stigmatizoval eh, jeden nebo jiný členský stát. My víme o těch určitých výzvách, my eh, se snažíme, aby všechno probíhalo správně a já zatím jsem Eh, neměl žádné takové signály. Kdyby takový eh, signál vyvstal, tak samozřejmě bychom eh, se k tomu postavili z hlediska nulové tolerance a věnovali bychom se tomu. Komisarán. Concerning the uh, reportage of the Financial Times, uh, of course it's uh, Ve Financial Times samozřejmě je velice důležitá věc, když takto seriózní deník věnuje pozornost strukturním fondům a evropské politice soudržnosti. Řekl, myslím si, že to jsou noviny, které opravdu mnozí z nás čtou. Je to významný deník a významné je, že s tím zabývá. Je to pochopitelně nepříjemné, ale musíme nesouhlasit s některými titulkami, eh, s některými eh, naznačovanými závěry. Tak je tomu teď a jsme přesvědčeni, že i přes velmi podrobný sběr dat a analýzu některé z těchto závěrů jsou eh, zcela zavádějící i když, eh, když něco vyjde v novinách, tak se samozřejmě tím musíme zabývat a musíme eh, se zabývat tím, zda taková tvrzení novinářů jsou podložena důkazy. Ohledně mé poznámky, co se týče Eh, podstaty evropských finančních nástrojů v porovnání se soukromými zdroji financování. Myslím si, že to je opravdu důležité, abychom si uvědomovali rozdíl mezi praktickými nástroji financování soukromých společností. Pro ně financování a refinancování závisí vždycky na schopnosti eh, vykázat solventnost a likviditu prakticky kdykoliv. E, tato soukromá praxe financování se zásadně odlišuje od podstaty veřejného financování, které se dělá v Evropské unii prostřednictvím jejich e, finančních nástrojů. Refinancování Evropské unie nezávisí na soukromých zdrojích a proto také Ehm, výkaznictví nevyžad, není vyžadováno takové výkaznictví v běžných účtů. Myslím si, že takovou možnost, takovou kapacitu lze vybudovat prostřednictvím obrovských investic, ale kdybychom to dělali, pak bychom zbytečně mrhali časem i penězi daňových poplatníků protože tato dat, taková data a ukazatele by se vlastně nedala použít k žádnému praktickému účelu. A pokud to e, není možné použít to prakticky, tak takové výkaznici nepotřebujeme. Potřebujeme výkazy, které jsou přesné, zodpovědně zhotovené a které pomáhají kontrolnímu systému i uživatelům, i daňovým poplatníkům, aby se vyznali v tom, co se děje s evropskými fondy. Děkuji. Omlouvám se ještě, eh, ještě tady byla eh, otázka týkající se globalizačního fondu, jak se používá zejména při relokaci firm. Konkrétně tento fond se skutečně zaměřuje na dopad relokací na pracovní síly. Konkrétně eh, jednali se o propouštění ve velkém měřítku nad 500. V tom konkrétním irském případě, když se zavřela firma, vyzavřel podnik v Irsku s důsledkem eh, eh, nezaměstnanosti a využil určitou eh, nabídku v polské vlády, aby zavedli výrobu tam. Tak to tedy rozhodně není typický případ. A samozřejmě, že se to velice pečlivě prošetřovalo. Bylo k tomu vyšetřovací řízení, ale žádné nesrovnalosti se nezjistily. Samozřejmě, že je to velice politicky citlivá záležitost, to jsme také zkoumali, ale musím znovu říci, že se nejedná o typický způsob využívání globálního fondu. Konkrétně v posledních letech se tento fond hlavně využíval, aby se řešily dopady krize na pracovníky. Podle vlastní zprávy parlamentu se tento fond osvědčil jako velice užitečný nástroj. Děkuji. Paní Председател, благодаря на Сметната палата za тяхната dobrá. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych poděkovala účetnímu dvoru za výbornou zprávu a také komisi. Já se omlouvám, že k ním nesedím čelem, ale to je proto, jak to tady uspořádané. Jak už mnozí kolegové řekli, je velice pěkné, velice pozitivní, že sledujeme snižující se chybovost. To je velice dobré. Jistě i vy se velice snažíte zlepšovat kontrolní systém. Zároveň ale nás velice znepokojuje, že pořád mm, máme takovéto poznámky ze strany účtu, účetního dvora jako za posledních 15 let. Je pravda, že míra chyb hodně klesla v porovnání s 11% z Loňska. To je dobrá. Ale nemáme dostatečné důkazy ohledně toho, zda to nesouvisí s tím, jak byl vytvořen vzorek. A chtěla bych položit konkrétní eh, um, eh, otázku komisařům také. Eh, pane Andele, já se ptá, chci zeptat v souvislosti i s tou písemnou otázkou. Zda tedy ty chyby měly zjistit členské státy předtím, než dali eh, prohlášení věrohodnosti komisi. A jak tedy sleduje komise ty, ty případy, kde se přijde na nedostatky přímo eh, ze strany prohlášení eh, věrohodnosti? Vy jste ve své odpovědi poskytl sice podrobné vysvětlení, ale já tomu úplně nerozumím. Vy říkáte, že se zdá, že v těchto způsobech kontroly sice fungovaly, ale nebyly schopny zjistit chyby. Jedná se o víceletý rámec, eh, kterého se týkaly ty audity a ten kontrolní systém nezjistil, ale na každoročním základě nesrovnatelnosti. Ale jak je to možné, aby tady, že tady jsou ty kontroly a zároveň prostě mm, nezjistí chyby, nevychytají chyby. Může se to nějak vyřešit, aby se zvýšila efektivita kontrolního systému? A moje druhá otázka se týče výrodních zpráv, výročních zpráv eh, DG pro zaměstnanost. Tady jsou určité výhrady, co se týče kontrolních systémů v řadě členských států. Eh, u 35 operačních programů hm, asi 37 milionů euro je eh, ohrožená a výroční zpráva říká, je tady riziko ne, co se týče mezi plateb v roce 2009, že tady je to 1,6 a já tedy souhlasím s tím, že je to nízká systémová chyba, nebo systém, ale ve stejné zprávě sam DG, samo generální ředitelství, připouští, že je to eh, možná trošičku tady podceněné. Může tedy komise zaručit, že skutečná míra chyb není o mnoho věc vyšší a jaký máte mechanismus, abyste všechny tyto chyby zjistovali? A pane eh, komisaři Háne, co se týče eh, vaší výroční zprávy, tam se jedná o 46 operačních programů, které nejsou úplná nebo nebyly dokončené do konce roku, což dělá přibližně 14 všech programů a to už je také docela eh, významné. Proto se vás chci zeptat, jaké jsou hlavní problémy, s nimiž se potýkají členské státy a co komise dělá pro to, aby se takováto situace překonala a eh, v kterých oblastech vidí komise největší riziko riziko. V této souvislosti mi dovolte také vyslovit požadavek, zmínil už to tady ostatně můj kolega, abychom my mohli eh, provádět svoji práci lépe v tomto výboru. Potřebujeme více a hlavně specifických dat ze strany Evropské komise. Potřebujeme informace o slabostech i silných stránkách podle eh, jednotlivých politik a členských států, protože teprve, když Evropský parlament bude mít zcela konkrétní data, bude schopen vyhodnotit také míru chyb v členských státech a eh, udělat si úsudek o tom, jak celý systém funguje a rozhodnout se, zda to je či ne eh, v zájmu daňových poplatníků, zda jeho zájmy jsou dostatečně ochraňovány. Děkuji. Okay. Um, pokud jde o první část otázky, mluvíme o účinnosti auditu a mluvili jsme o případech, kdy ten kontrolní systém fungoval, ale nedostatečně odhalil chyby. Já připouštím, že tato fráze není úplně jasná, nicméně jde o situace, kdy komise žádá o akční plán a sleduje implementaci v závažnějších případech. Uplatňujeme opravy od 5 do 25 ale to je výjimečné. A v podstatě se mluví o případech, nebo jde o případy, kdy na většinu chyb přišel účetní dvůr a bylo to možné pouze na základě auditu v terénu. A také bychom měli zohlednit, že máme víceletý rámec a kontroly v terénu se dělají v pozdější fázi. Ne okamžitě po uzavření jednotlivých operací, jako to udělal účetní dvůr, a to vzhledem k tomu, jaké jsou lhuty pro předkládání zpráv. Já myslím, že u těchto případů je situace taková, že když při kontrole nebyly zjištěny chyby, je důležité, abychom se lépe zamysleli nad tím, jak je kontrolní systém navržený, aby byl účinnější, jak už jsem říkal. Ale nejde o to, že na některé chyby se nepřijde bez kontroly v terénu. To máme na mysli. Ja, ich kann mich da <clears throat> vielfach äh, dem Kollegen Andor anschließen. Já souhlasím s kolegou Andorem. Ještě jedna poznámka ke kvalitě. Samozřejmě, když eh, eh, je možné rozpoznat 30 tak to nemůže být tedy množství nebo číslo, se eh, kterým bych byl spokojen. Je potřeba pracovat dál a my se také pomocí řady školení Eh, spolupracovníků nebo zaměstnanců na místě tu kvalitu eh, zvýšit. My jsme konfrontováni s kvalitou tedy velké potřeby eh, školení, pak dojde k, poli- k pak dojde k politické změně a ti nejlepší lidé, které jsme dlouhodobě vzdělávali, vlastně jsou vyměněni a my začínáme zase znovu od nuly a já jsem si eh, vlastně uložil úkol s tím něco udělat. Nevím, jestli se mi to podaří, ale jednám s členským státy, víme, o které se jedná a budeme o tom hovořit, eh, až se bude mluvit o dalším finančním období. Aby eh, se něco tedy udělalo s tímto problémem, se kterým jsme neustále konfrontováni. A je devět členských států, eh, kde se setkáváme s tímto, s tímto problémem. My v té správě, v té administrativě potřebujeme nezbytnou stabilitu, která povede také k vyšší kvalitě toho systému. Eh, a k té otázce těch otevřených problémů u programu, já bych ještě dal slovo panu generálnímu řediteli. Bylo by asi dobré, aby eh, nám o tom on něco řekl. Ano, na konci loňského roku jsme měli řadu programů, kde vyhodnocení kontrolních systémů jednoznačně nebylo úplné. Nebylo to hotové. Od té doby jsme dosáhli velkého pokroku. Zbývá nám pořád ještě šest programů. Tam hodnocení kontrolního systému ještě není v pořádku, takže tam teď neplatíme. Dva z nich jsou v Německu, v řadě případů se jedná o programy územní spolupráce a myslím, že je tam pak jeden nebo dva programy v Itálii. Ale problém, proč máme takové spoždění, často spočívá ve vnitrostátních problémech. Příčinou je situace v členském státě. Jde například o problém s pravomocemi, pokud jde o kontroly ve vztahu k regionálními a ústředními orgány v členských státech nebo jde o problémy v tom smyslu, že řídící a kontrolní auditní orgány v členských státech nejsou schopné najít společnou řeč. Jak jsem říkal, většinu těch problémů je možné řešit. Ale vyšlo to k té nešťastné situaci v loňském roce, když jsme si vůbec nebyli jistí o těch programech, o těch programů. Ta situace se hodně zlepšila s výjimkou těch šesti programů a na těch teď opravdu pracujeme. Děkuji. Pane komisaři Hanci, děkujeme za to, že jste přišel do tohoto výboru. Trvalo mi nějakou chvíli, než jsem vás dohnal. Posílal jsem vám dopisy, sleduji nějaké té diskuze, na které už se odkazovalo. Řada lidí v Andovru a na východě Anglie nebude šťastná, když uslyší, že o práci je připravila definice malého středního podniku. Pokud ten práh a ty finanční otázky nebudou vyřešeny v Polsku, a to ukazuje na to, že se jedná o velikánskou relokaci za využití evropských prostředků, o přesun podniku do Polska. Toto vám mělo ukázat, že se jedná o velikou továrnu, nejenom o malý a střední podnik. Přímě řečeno, měli byste žádat ty peníze zpět. Ale slyšel jsem od vašeho útvaru, že ten práh, který je využitý v definici, je nový. Možná, že na základě této definice bychom mohli Volkswagen přesunout z Německa do České republiky nebo, nebo kam jinam. Nemůžeme spoléhat na takovéto definice, to snad přece ne. Musíme se dostat k jádru věci. Nemůžete využít své vlastní pravomoci, abyste řekli polským orgánům, že to není malý a střední podnik. Já myslím, že jde o to, že nás všechny ošidili a pokud tomu tak je, tak podle mě ty kontroly, které využíváme na základě stanovených definicí, neodpovídají úkolům, které máme před sebou. Já doufám, že se na to ještě podíváte. Já už jsem eh, potvrdil, že to nechám přeskoumat. Tady se to týká dvou evropských zemí a my se musíme podívat, jestli můžeme na základě těchto zkušeností udělat nějaké rozhodnutí a závěry do budoucnosti. Nejde o to, že my bychom eh, o své vůli zavedli nějaké Prahy eh, zcela svévolně, volně a které by se e, vlastně lišily od té běžné terminologie a definic e, malých a středních podniků. Faktem je, že když polské úřady e, tu žádost zkoumaly v Polsku, tak na základě tedy té tamní žádosti provedli správné rozhodnutí v rámci žádosti toho projektu, tak jak jim byl předložen. Teď se zdá, že věci ale ve skutečnosti v terénu vypadají jinak. A proto jsem také uložil podřízeným, aby se tou věcí zabývali. Prosím, Eh, o porozumění, že z důvodu eh, právního státu nemohu vám hned teď dát ještě uspokojivou finální odpověď, ale byli jsme eh, na to upozorněni, my tu věc přeskoumáme, ale zároveň musím říci, že polské úřady, pokud mám tedy dosavadní zjištění k dispozici, rozhodly správně. Kolega Olbricht. Yes, uh, uh Mr. President. Ano, pane předsedu. Vážení komisaři, já mám určité pochybnosti, pokud jde o výklad těch čísel. Protože teď vidíme, že situace je taková, že po té velké změně v politice soudržnosti někteří z nás říkají, že je to úspěšné a někteří to považují za katastrofu na základě stejných čísel. Možná ne za katastrofu, možná, že to menší katastrofa než předtím, ale stejně to katastrofa na základě stejných čísel. A já myslím, že bychom to měli ujasnit. Mám otázku na účetní dvůr, protože ten prováděl tu kontrolu. Abychom si byli lépe vědomi toho, co se vlastně děje. Já jsem se pokoušel zapsat si ta čísla podle těch čísel, protože já jsem v tomto parlamentu slyšel například, že 35% nebo 35 chybovost a tak dále, ale to není pravda. A já jsem zaznamenal, že z té kvóty je chybovost 36%. A z těch 36% se pouze část dá kvantifikovat, co by chyby. Takže to vlastně není 36, ale dejme tomu polovina. Polovina těch chyb. A pak máme 5%, nebo dokonce 3%, protože, jak jste říkali, není to 11,5, ale 11,3. Takže z 11 skočíme na 3. A teď je otázka, co chceme z politického hlediska, o čem chceme z politického hlediska diskutovat. Stalo se něco, co způsobilo, že z 11 se stalo 3, třeba jenom náhodou, jak Někdo říká, nebo někdo jiný říká, že to protože nebyly žádné platby, a což by se statistického hlediska nemělo mít žádný vliv. Takže je to pozitivní, že je to pokles 11 na 3. My se jenom snažíme zjistit, co se vlastně stalo, nebo možná, že těch 11% nebylo dobře, že to bylo nesprávné. Co se stalo? Jak je možné, že to bylo 11% a teď jsou to 3%? Dá, dá se možná říct, že nebyly žádné platby, v tom případě uvidíme za rok. Prosím vás, řekněte nám, co se vlastně děje. Protože já jsem sem přišel s pozitivním přístupem, jak tady slyším takové negativní věci, zdá se, že něco není v pořádku, když je to takhle nízko. A druhý prvek, jak je to s přípravou kvót. Jak účetní důl rozhoduje o tom, které regiony nebo státy si vybere. Kde provede kontrolu? Je to náhodné? nebo máte nějakou konkrétní metodu, nebo máte několik metod, jak se učit ty kvóty? Dejte nám prosím ty informace. Jak se ty kvóty určují? Je to takzvaně politické rozhodnutí? Vezmeme si ty nejlepší nebo ty nejhorší? A nebo to děláte na základě konzultace s komisí? Protože jinak příští rok řekneme, že to není 3%, ale 5%, protože jsme to nějak změnili. A to není řešení. A třetí otázka? Někde něco špatně a nejenom v tomto výboru, nebo podle tohoto výboru, ve věci veřejných zakázek. Tam máme pořád problém. Ptám se účetního dvora, co se tam děje s těmi veřejnými zakázkami? Jde o to, že nemáme dost evropských předpisů, anebo členské státy dělají chyby, a nebo jsou tam chyby, všechno je v pořádku, ale lidé v těch institucích dělají chyby? Máme stejnou definici chyb ve veřejných zakázkách jako komise? Protože když slyšíme ty jednotlivé informace, tak máme dojem, že vy máte jiné informace o veřejných zakázkách. A poslední otázka na komisi, ale možná ne na dnešek. Jako členové za ELS jsme právě měli schůzi, kde jsme mluvili o tom, jak získat zpátky prostředky. A není to 700 milionů, je to víc, než kolik jsme právě dostali. Takže opakuji, první otázka se týká toho, jak se vykládat ta čísla, která nám předkládá účetní dvůr, za druhé, jak si účetní dvůr stanoví tu kvótu a jak je to s veřejnými zakázkami, co se tam děje. Děkuji. Děkuji. Děkuji za příležitost vyslevit, vysvětlit. Já už jsem vlastně se k tomu děla dostat eh, po té předchozí poznámce, kde se říkalo, že možná výsledek auditu souvisí s tím, jak se vybíral ten vzorek. Samozřejmě, že dvůr může dělat vzorky jenom z plateb, které byly prohlášeny a které komise proplatila. To se jedná o mezi v, platby a mezi závěrečné platby. Neděláme ehm, takov, nic takového v souvislosti se zálohami u Fondu soudržnosti, že tam čili eh, nemůžeme ovlivňovat, jak kolik bylo deklarováno operačních programů, jaká byla celková částka 30-40. To prostě není pod naší kontrolou. My jenom prostě eh, si spočítáme všech každé euro a teď úplně namátkavě si vezmeme 180 eh, transakcí je to dvoustádiový vzorek. Nejprve si zvolíme určitý počet operačních programů a z toho potom vybíráme, v jejich rámci vybíráme projekty. Takže naše metoda odběru z, eh, pra, z, z vzorku loni to vyšlo 11, předtím také 11 a pak 3%. Ano, to máte pravdu a jsou to srovnatelná čísla. A jsou to výsledky eh, stejné metody. My nikoho nekonsultujeme diskutujeme, když děláme vzorky. Ten takový vzorek se udělá úplně náhodně, ale můžeme ho udělat jenom na základě plateb. Jestliže byl celkový objem nízký, pak přirozeně také eh, ta celá platba bude méně reprezentativní za to celé období. My nemůžeme predikovat z letošního roku z jeho výsledku, jako budou výsledky na přes rok. To už jsem říkala ve svém úvodním projevu, že tam mohou být nějaké konkrétní charakteristiky. Evidentně například to, že jestliže operační program eh, jestliže jim projde méně peněz a eh, ze žádostí o úhradu komise, tak budou mít větší, eh, více času na to, aby ověřili kadné prohlášení. Ale je těžké to všechno měřit, tyto efekty, proto já nemohu úplně přesně říci, jak byl ten výsledek dosáhnut, ale chci zdůraznit, že mm, odběr vzorku byl a je ze strany účetního dvora nádherný. A to proto, že smlouva na nás klane povinnost, abychom z, z, z, kontrolovali kvalitu eh, komise. My vlastně v tomto smyslu, pro nás je to vlastně jedno, který členský stát kde, je předmětem auditu, protože my kontrolujeme kvalitu toho, jak to dělá komise. A také jsme se ptali na veřejné zakázky. Zda to děláme nějak jinak, jejich posuzování jsou než komise. Ty chyby, které jsme zjistili, tak tedy svědčí o tom, my jsme si udělali, že, že se vlastně shodneme tady eh, s komisí. A teď otázka je, kdo dělá co potom. Jestliže se jedná o nějakou chybu, která není eh, příliš eh, závažná nebo není dost kvantifikovatelná z důvodu nedostatku nedostatný, pak to nemůžeme kvantifikovat jako účetní dvor, ale děláme to na 100%, jestliže se jedná o závažnou chybu. Kvantifikační proces komise je jiný, ty se snaží spravovat eh, platby, peníze a komise to může eh, vysvětlit, ale my se na to díváme tak, jestliže třeba při veřejné zakázce došlo k závažné chybě, pak to bereme jako stoprocentní chybu, to znamená, ta celá zakázka není způsobila. A jestliže komise něco dělala bez správného eh, postupu, tak stejně by eh, to, mm, tak oni prostě se na to dívají jinak. Pro ně to nebude 100%, ale zpětně budou získávat nebo požadovat jinou sumu. Oni jsou správci fondů. My máme takovýto digitální nebo prostě přístup k kvantifikaci nebo k nekvantifikaci, protože my jsme auditoři. Já doufám, že jsem to vysvětlila jasně. Ale samozřejmě jsem ochotná to dále v, komisi, dále v diskusi vysvětlit. Prosím, komise. Ano, já, já v zásadě mohu uh, podpořit to, co zde zaznělo, i když eh, je vlastně, jak vidíte, různá interpretace ze strany eh, účetního dvora a naší, co se týče chyb při zadávání veřejných zakázek účetní dvůr vlastně postupuje podle hodnocení ano, ne a my, kteří musíme vlastně eh, tu situaci kvantifikovat v penězích, tak potřebujeme vlastně, vlastně korekční hodnoty 2, 5, 10, 25 a 100 a podle toho, v jaké míře vlastně vidíme, že ta chyba je finančně relevantní, eh, nastoupí eh, odpovídající mechanismus korekce. A proto také to vede eh, k rozdílným hodnocením. To téma zadávání veřejných zakázek je téma, které nás neustále provází. 80 všech chyb se týká této oblasti. Politika soudržnosti vlastně tady sehrála takovou průkopnickou úlohu pro ostatní oblasti, protože to rozhoduje někdo jiný v rámci komise, to patří do jejich eh, působnosti, eh, jak tedy nastavit ty právní podmínky, ale vlastně to koncepční vedení eh, je někde jinde, to je mimo nás, to je pravda. A my potom musíme žít s tím výsledkem a vlastně natvrdo potom vlastně v praxi zažíváme ty různé problémy. Proto kolega Barnier a já jsme eh, eh, založili pracovní skupinu, která se zabývá právě těmito otázkami, jestli by byla možnost to nějakým způsobem harmonizovat a Vzájemně ještě budeme si vyměňovat strukturovaná data s účetním dvorem, abychom také vlastně vzájemně se informovali o různých, eh, o různých informacích a chybách protože je to ve společném zájmu obou těchto institucí řídit ten běh věcí tak, aby eh, vlastně byl eh, zaručen, eh, bylo zaručeno právo na korektní a otevřené zadávání veřejných zakázek. A musíme se ale také podívat na oblasti, kde vlastně Eh, je toho dobrého, tak říkajíc, eh, příliš mnoho a co se eh, řeší chybně. Co se týče těch zpětných plateb, co se týče těch 7,7 miliard na za období 1994 do roku 2006 jsme tedy implementovali nebo vlastně vybrali 6,3 a co se týče toho zbylého rozdílu, ten se týká Eh, období ještě neuzavřeného, to znamená od roku 2000 do roku 2006 a to bude záviset eh, na tedy konkrétních uzavřeních a finálních pohovorech s těmi jednotlivými členskými zeměmi, ale to se v těch pohovorech všechno eh, vyřídí a vyjedná. Děkuji, kolega Felner. Tak se mycket, herr ordförande. Jag skulle vilja fokusovat na, já jsem en, en fråga. Děkuji. Já mám já jsem eh, položil otázku 28, týkala se regionálních fondů a chyb, které tam byly zjištěny a eh, týkalo se to také těch pozastavených plateb na regionální fondy. A jak vyplynulo z odpovědi, je zřejmé, že je to složité, i ta tabulka byla složitá, nebylo eh, snadné se v ní vyznat, ale bez ohledu na to, jak interpretujeme tu tabulku, tak musím reagovat na to, že se jedná o tolik peněz a že ty položky, o které jde při těch eh, eh, korekturách, při těch opravách, třeba 2,7 miliardu, nebo peníze, které tam potom byly vlastně byly vlastně poskytnuty. To jsou opravdu eh, veliké peníze a je velice správné se tím zabývat. Když tedy eh, hovoříte o akceptaci 2,7 eh, miliard euro, jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak jde o sumu, na které jste se dohodl s členskými státy. Vy jste se dohodl na nějaké sumě, kterou členské státy budou akceptovat nebo e, je nějaká ještě jiná suma, o které bychom s komisí měli hovořit, abychom si mohli udělat představu o tom, jak se to číslo třeba změnilo nebo vyvinulo, až se také, když se setkáte s členskými státy, k jakým, o jakých číslech tam hovoříte, kde ještě zbyly nějaké otázky. A jestli skutečně eh, v rámci těch 2,7 miliardách je potřeba ještě ty eh, opravy provést. Mě by to velice zajímalo, jak se rozhodno, jak se liší eh, ta čísla, na které komise ehm, vlastně zpočátku přijde a potom, jak vypadají ta čísla po těch finálních pohovorech členskými státy. Pro, pro rok 2010, jestli jsem tomu dobře rozuměl, jste hovořil o 53 výplatách, které byly pozastaveny a pak by mě také zajímalo, jak to vlastně probíhá v terénu. Vy jste přece tam sám konkrétně nejel. Mohl byste nám trochu blíže vysvětlit, jak takový proces probíhá, abychom tomu lépe porozuměli. A také by mě zajímalo, podle jakých zásad postupujete. To už jsem se také písemně ptal. Podle jakých zásad postupujete, když e, přistoupíte e, k pozastavení té platby? Já jsem to pochopil tak, že se vlastně jedná o proces vlastně jak technický, tak politický, ale musíte přece mít nějaké základní zásady, jimiž se řídíte eh, typu, že když se stane to, tak prostě bude následovat jiný krok. Takže to by mě zajímalo, tyto principy. A potom ještě moje otázka 29 o vnitrostátních deklaracích. Eh, vy jste správně řekl, že nelze členské státy nutit k takovým deklaracím. Před eh, šesti lety, když jsem přišel jako nováček do parlamentu, tak vůbec žádné členské státy tyto deklarace eh, odevzdávat neměly a eh, v mezidobí přece jenom se jich několik eh, k tomu odhodlalo, ale vy je nemůžete nutit a musíte asi mít nějakou vlastní strategii, abyste přiměli více členské státy, aby tu odpovědnost převzali. Zajímalo by mě tedy, jakou strategii na to máte, jak postupujete vůči členským státům, abyste je mohli uh, přesvědčit, aby uh, vlastně ten svůj postoj změnili k těmto deklaracím. Abychom příště slyšeli, že už to není jenom, že už to nejsou jenom čtyři, ale třeba šest nebo dokonce osm. Jak tedy eh, vlastně přimějete členské státy ke změně postoje? Eh, co se týče té diskuse o tom vzorkování, eh, je důležité vědět, že v roce 2009 vlastně těch, ty dvě třetiny zjištěných chyb se týkaly vlastně toho jednoho obdob, nového období a třetina chyb z období 2000 až 2006, takže to je takový rozměr, který je potřeba tady uvést. Co se týče toho tématu oprav, to je vlastně výsledek akčního plánu a e, nových nařízení, že vlastně teď poprvé máme ten nástroj pozastavení plateb. To je možnost, že tedy ten Eh, příslušný eh, vedoucí pracovník, třeba generální ředitel, poukáže na nějaké zásadní chyby, protože tady neexistuje žádná norma pro vysokou sumu nebo nízkou sumu. Eh, ten princip je takový, že když se ta chyba týká dvou eur, tak je to chyba a když se týká dvou milionů, tak je to také chyba. Eh, samozřejmě je mezi nimi rozdíl, ale a máme určité postupy, jak to hodnotit. A já bych eh, rád eh, poprosil pana generálního ředitele, aby vám to na pomocí několika příkladů vysvětlil. Ale není to tak, že se vlastně necháme ovlivňovat politickými tlaky. Třeba eh, existuje nějaká vlastně komunikace mezi námi a účetními, eh, účetním dvorem nebo úřed, eh, mezi vlastně úřady Evropy a členského státu, kdy se vlastně na něco přijde, členská země řekne, že tak tomu nebylo, pak se rozběhnou debaty a nezřídka se dozvíme, že skutečně tomu tak není, že ty věci vlastně v terénu jsou jinak, když to všechno potom proskoumáme na místě a vedeme i osobní rozhovory. A všechno to trošku trvá, protože prostě se eh, vyměňuje spousta dokumentů, také se to překládá a nejlepší je ale přece jenom spolu eh, hovořit osobně, pak se ty problémy přece jenom spíše vyřeší a z toho potom povstane to, o čem jsem hovořil, to znamená hodnocení, do jaké míry je potřeba přistoupit k opravám. Z pravidla vlastně hovoříme o systémových chybách, kde potom je potřeba, eh, eh, potřeba použít Eh, použít eh, vlastně nějakou, rov, nějakou eh, paušální sazbu, ale A to je upřímně řečeno velice důležité dbát na to, aby eh, se velice pečlivě zvážila všechna pro a proti, než se učiní to konečné rozhodnutí. A, a samozřejmě je důležité, eh, aby to členský stát eh, akceptoval. Nepodaří se to vždycky, pak třeba se musíme obrátit na Evropský soudní dvůr. Ale dochází eh, bez problémů i třeba k mimosoudnímu řešení a já pana ředitele poprosím, aby vám na eh, jednom či dvou příkladech vysvětlil, jak to třeba může probíhat a co se týče eh, účinnosti tohoto nástroje, abych ho doložil, letos jsme přistoupili ke 43 pozastavením plateb, to znamená, že pan generální ředitel tedy přišel, když mě s nějakou situací nesouhlasil, tak vlastně nařídil pozastavit platbu a když potom do eh, maximálně vlastně eh, šesti měsíců eh, došlo k nápravě, tak se to pozastavení zrušilo a postupovalo se dál. Když se v rámci šesti měsíců nepodařilo najít uspokojivé řešení, tak potom logicky následovalo, že vlastně bylo potřeba Eh, se obrátit na komisi s, s, o, s odůvodněnou žádostí o eh, vlastně vůbec přerušení té platby a to potom už je časově neomezené, to přerušení eh, platby. A ta průměrná, průměrná tedy doba přerušení je, nebo pozastavení je 3 až 6 měsíců a Prozatím došlo k 16 těmto pozastavením. Toto opatření, nové opatření, nový nástroj, který jsme dostali do ruky, nám pomůže změnit kulturu toho rozhodování a také to umožní zlepšit kontrolu na místě. Mnohokrát děkuji. Já mám tři zdroje, ze kterých mohu vycházet, než rozhodnu o přerušení. Prvním zdrojem jsou kolegové z týmů, operačních týmů, se kterými jsem v kontaktu, nebo kteří jsou v kontaktu s regiony na každodenním pořádku a často přicházejí s informacemi z regionů. Dávají mi informace, které mají. Pak mám vlastní auditorský tým, který jezdí do těch regionů, provádí audity a k auditům přistupujeme na základě hodnocení rizika. To znamená, že jezdíme především do těch regionů, kde analýza rizika poukazuje na konkrétní problémy. A třetí zdroj, který mám k dispozici, jsou vnější zdroje. A mezi ty počítám takové zdroje, jako je účetní dvůr, národní účetní dvory a jejich záznamy, anebo náznaky, které se objevují v dopisech a podobně. Samozřejmě u některých těch informací to musím prověřit, než přijmu případná opatření, abychom zajistili, že to, co je uvedeno v dopise, odpovídá tomu, jak to ve skutečnosti je. Ve většině případů dostávám informace z auditorských misí, jak tomu říkáme, z těch misí, které provádíme. A většinou zhruba týden po takové misi dostávám první zprávu, která mi ukazuje, jestli jsou tam nějaké konkrétní problémy. A pak máme interní postupy, já svolám všechny kolegy, kteří se věnují tomu konkrétnímu regionu a pak rozhodneme o tom, jak situaci analyzovat a jestli skutečně nastala kdy situace, kdy nemáme dostatečnou jistotu a pokud tomu tak je a věci nejsou jasné, přerušíme platby, to je běžné manažerské opatření, spojíme se s příslušným členským státem, abychom situaci vyjasnili. V řadě případů to potom může vést k opatřením, která přijímají příslušné státy nebo regiony a potom po několika měsících můžeme platby obnovit. Z těch 43 přerušení, která jsem provedl letos, zhruba 25 až 30 dospělo do této fáze. Pokud se nedohodneme, s příslušným členským státem na tom, že tam něco není v pořádku. Pak máme velice formalizovaný postup, odporovací postup. Sedneme si s našimi odborníky a s odborníky členských států a máme jednoznačnou a velice transparentní výměnu informací. A po takovéto výměně informací musíme rozhodnout, jestli potřebujeme provést finanční opravu nebo ne, jestli máme pozastavit platby nebo ne, a nebo jestli máme požádat o politické rozhodnutí komise o pozastavení plateb. A v řadě případů jsem měl zatím s novým systémem zkušenost takovou, že situaci je možné vyjasnit velice rychle. Ale musím také říct, že tato přerušení, tato pozastavení jsou užitečný nástroj zprávy protože mají stimulující účinek, abychom takový případ rychle uzavřeli. Já bych také rád položil otázku komisi, především komisaři Hánovi. Já jsem četl vaše odpovědi, velice pozorně jsem si je přečetl a uvažoval jsem o té debatě, která proběhla nedávno, ale také o dnešní debatě samozřejmě v kontextu Itálie, ale i dalších zemí. Konkurzy na veřejné zakázky jsou samozřejmě oblastí, kde je největší chybovost. A já se proto chci zeptat komisaře, nejenom proto, že to psali noviny Financial Times, ale i proto, že to víme sami. Chci se zeptat, jak je to s veřejnými zakázkami a s mafií. a jak mafie proniká do tohoto odvětví, do veřejných zakázek. Co nám tomu můžete říct? Protože pro tento výbor je to zajímavé. A také mi zajímá celá ta otázka o brudci. Protože asi půl miliardy eur bylo přiřazeno Fondu Solidarity a v současné chvíli probíhá právní šetření v Itálii. A vyplnula z toho celá řada nesrovnalostí ve finanční správě po zemětřesení v Itálii. A prokurátor v Itálii, který postupuje proti mafii, to nedávno zdůraznil a jednoznačně uvedl, že organizovaný zločin v Itálii pronikl do postupu zadávání veřejných zakázek a zprávy veřejných financí na úrovni evropské, a to už před časem. Takže je to dlouhodobý problém. Já vím, že se určité skupiny sešly s komisařem Barnierem a mluvili o tom, jak vylepšit účinnost příslušných nástrojů a jak posílit OLAF. Můžeme se na to zeptat pana komisaře Šemety, ale je důležité, abychom úzce spolupracovali s členskými státy. Účetní dvůr, ale i soudy musí účinně pracovat na tom, aby zabránili tomuto průniku mafie do odvětví veřejných zakázek a obecně do veřejného finančního sektoru v celé Evropě. Já s vámi naprosto souhlasím a rád bych, eh, abyste eh, vlastně dali k dispozici veškeré osobní zkušenosti, které jste naschromáždili, eh, co se týče tedy té kontrolní a auditní činnosti, protože eh, pokud doposud vím, tak, eh, nebo mám přehled, tak eh, ty systémy fungují. Jestli jsou signály, že přesto je možné, že ty systémy někdo obejde, tak je potřeba tlačit na to, aby se ty systémy posílily, aby byly robustnější a tady určitě bude cená zkušenost někoho jako stavy, já upřímně řečeno mám obrovský zájem na tom, abychom tady zlepšili kvalitu, protože řešením nesmí být to, že bychom se stáhli zpět a ten prostor předali eh, nebo přenechali někomu jinému. Naopak my vlastně tu svou oblast musíme vyčistit, musíme zajistit správné postupy a musíme vlastně tomu regionu přinést to, co je cílem regionální politiky. Musíme dbát na to, aby naše nástroje byly dostatečně kvalitní a dostatečně přesné, aby pomohly. A jestli vlastně vůbec je možné ex ante vyloučit nějaké zneužívání a my se pokusíme nalézt eh, možnosti, jak využít vaši zkušeností. Kolega Audi? Sur l'idée de renforcer l'OLAF et je regrette. Ano, pane předsedo. Já se domnívám, že bychom měli posílit OLAF. A velice mě mrzí, že vynikající kandidát, který měl vést OLAF, nebyl nakonec jmenován do funkce. Především děkuji paní Kaliulajt za informace. Ale chci říct, že mám určité obavy, které se týkají odebírání vzorků a úrovně věrohodnosti. Protože těch vzorků je asi 180. A pokud jde o toto a celkový objem plateb, byl bych rád, kdybyste nás ujistili o tom, že velikost vzorků se řídí mezinárodními účetními standardy, že jim odpovídá. A pokud jde o mini DAS po půl roce, mohli bychom tady v tomto výboru mít i maximální DAS? Já myslím, že to by bylo velmi zajímavé. Možná, že bychom mohli mít něco za celé období až do roku 2009. Takže bychom měli víceletý DAS, který by pokrýval celé finanční vyhlídky, abychom mohli sledovat všechny chyby. Kromě toho, pokud je o outsourcing, viděl jsem, že tady ten problém mezi Británií a Polskem, už jsme o tom tady slyšeli, ten případ alokace společnosti. Samozřejmě, my nechceme financovat ty, kdo na nás útočí. Nechce jim pomáhat. Ale já myslím, že polské orgány jednaly v dobré víře. Ale musíme být opatrní. Potřebujeme sdílet víc informací, potřebujeme možná sdílet i zprávu, správní postupy. Samozřejmě, když se změní vláda, často se mění také úředníci státní úředníci. Takže pokud máme nějaké postřehy, které se týkají auditorských orgánů, musíme zohlednit skutečnost, že tyto orgány nejsou nezávislé. Jde o sdílenou odpovědnost. Děkuji. Musím říct, že už máme opravdu velké spoždění, takže teď bych asi měl říct eh, účetnímu dvoru a zástupcům komise, že mají ještě jednu poslední možnost vyjádřit se a pak to musíme celé uzavřít. Děkuji. Krátká odpověď. Ano, metodologie z účetního dvora se prověřovala, zabývali se jimi také mezinárodní odborníci v loňském roce a schválili je, takže to odpovídá účetním standardům. A ověřili to naši kolegové. Pokud jde o tu o ten samostatný DAS pro finanční kdy účetní dvůr se rozhodl, že bude mít velký vzorek pro ERD, DFS v příštím roce a v roce 2011 to rozdělíme na dvě samostatné kapitoly, abychom získali větší informace. Pokud je o finanční výhledy, já myslím, že tam musíme být trpěliví. Jeden výdaj byl ukončen, druhý byl zaveden a já myslím, že už v příštím roce uvidíme další pro další programové období. Každý DAS trvá několik týdnů. Není to jenom přesná metodologie, ale také velice nákladná metodologie. Co účetní dvůr teď zvažuje, jak lépe postihnout takovéto platby, ale to je hodně technické a já si myslím, že v této diskuzi případně můžeme pokračovat po této schůzi venku. A ještě na závěr jedna věc. Byla jsem velice ráda, že zpravodaj mluvil o tom, že účetní dvůr má zprávu o soudržnosti, a podává ji společně s informacemi vedení. Za využití informací z komise bylo to poprvé, kdy jsem viděla, že ty diskuze byly takto ovlivněny a to ukazuje, že ty informace se vylepšily. Znamená to, že komise musí odpovídat na techničnější a obtížnější otázky, ale myslím si, že se ubíráme správným směrem. Děkuji. Um, ich kann das Rád bych pouze zdůraznil a zopakoval význam této diskuse. Možná, že se budeme muset rozhodnout, zda bychom chtěli dělat co si jako Maxidas, nebo jestli budeme chtít mít audit za celé období. A Snad bychom se měli zaměřit na otázku metodologie, rozhod- pak se rozhodneme, zda budeme chtít toto svěřit třetí straně, a nebo ne. Myslím si, že je důležité se zaměřit na spolehlivost a na kvalitu. A to bych upřednostňoval. Ještě co se týče řízení informací. Existují různá opatření, eh, mám, a různé, máme tady výkazy, máme tady eh, prohlášení o dodržování pravidel, o věrohodnosti, ale ve skutečnosti to, myslím, vypadá tak, že eh, většinou členské státy se dobrovolně rozhodnou přiložit takové prohlášení k informacím, které předávají, protože si myslím, že i oni oceňují takové odolné, robustní informace. A jestli si uvědomují, že eh, je důležité, aby bylo vidět, že Eh, poskytují skutečně spolehlivé podložené informace, proto si myslím, že asi eh, zjistíme, že máme eh, podporu ze strany národních orgánů k těmto věcem. My jsme na dobré cestě a já doufám, že příští rok to bude potvrzeno a jinak děkuji za tu diskusi, která pro mě přinesla řadu podnětů. Děkuji, komisař Andor. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Pokud možno bude možné dále diskutovat eh, podstatu a důsledku namátkovosti, ale myslím si, že pro nás je hlavně důležité, abychom se zaměřili na práci a jaký, kterou proděláme, jaký máme dále dále E, provádět. Samozřejmě, že namátkovost má nutně své důsledky, ale myslím si, že za těmi zlepšujícími se čísly je právě velice soustředěné úsilí komise. E, nová úroveň spolupráce mezi evropskými institucemi a mezi národními institucemi. A v rámci toho e, jistě i důležitou je praxe pozastavování a přerušování poskytování plateb. Myslím, ta hrozba, že někdo přijde o finanční prostředky, je velice efektivní, ale to už je jaksi ten poslední nástroj, který máme. I spoždění mohou být velice užitečná a je třeba používat všech těchto nástrojů, abychom jaksi přiměřeně reagovali na chyby, k nímž eventuálně dochází. A domníváme se, že ono to má dopad nejenom na obrázek o celé roční situaci, ale že to také pomáhá zlepšovat eh, řídící kapacity a kvalitu kontrol, které provádějí národní orgány a vede to potom k udržitelnému zlepšování, trvalému zlepšování i na evropské úrovni. I jako Johannes, i já chci říci, že spolehám na další spolupráci a dialog s vámi. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že toto byla vysoce užitečná diskuse a jenom bych na schnutí dal slovo ještě zpravodaji, jinak chci poděkovat účastníkům, protože to byla skutečně velice užitečná a zajímavá diskuse. Äh, já chci poděkovat. Komise byla skvěle připravena a já vítám to, jak vlastně se odpovědně äh, staví k té zákonnosti o, na své straně. My jsme hovořili o vzorkování. Paní Kallajtes nám vysvětlila metodu používanou účetním dvorem a já to beru jako pozitivní signál, že řada plateb eh, neproběhla v roce 2009. Já si myslím, že jsme na dobré cestě. Ale a my jsme na dobré cestě, já to chci také potvrdit. Jedno asijské eh, přísloví říká, že cesta je cíl. A já chci říci, že Eh, ale eh, letos cesta nesmí být pouze tím cílem. Eh, my musíme ohlásit systémové změny. změny. Já jsem rád, že dělá, činíte návrhy na rok 2011, na ty už se těšíme, ale co se týče absolutoria, my musíme už do února a března počítat s vašimi návrhy. My doufáme, že je dostaneme. Já se těším tedy z toho, že pan Hán řekl, že se vlastně jedná o nástup vlastně akčního plánu eh, těch deklarací o národních eh, správních postupech. A eh, i tady je potřeba tedy přivázat toho poníka k vozu. My chceme vidět nějaké výsledky. Víme, že vlastně už některé státy na tuto cestu nastoupily, ale my chceme, aby to bylo všech 27 eh, členských států. Moc času nezbývá, musíme vyvíjet tlak na členské státy a já si myslím, že vaše otevřenost je velice dobrá, co se týče automatismu. Eh, vy jste nám jasně řekl, že neexistují žádné automatismy, co se týče přerušení či pozastavení plateb. Eh, odkázal, poukázal jste na právní úpravu a také ve své odpovědnosti jste naprosto jasně řekli, že to vlastně jinak nejde a že mnoho členských států tu odpovědnost má, některé ne. Děkuji za tuto otevřenost, ale chci, abyste na členské státy vyvíjel tento tlak. My jsme moc nemluvili o těch mechanismech nápravy, jakým způsobem ty peníze můžeme skutečně zpětně vybrat. Vy jste nám ještě neřekl, co můžeme udělat, aby se to zlepšilo. Eh, vůbec jsme nehovořili o zvýšení eh, eh, efektivity a vážení kolegové a i e, páni komisaři, to musí být přece cílem naší práce, abychom e, vlastně e, vytvářeli efektivnější politiku s pomocí efektivnějších nástrojů. My jsme i přesto na dobré cestě a měli bychom tedy se snažit o systémovou změnu. Myslím, že finanční vyhlídky i od nás které jsou před námi, potřebují od nás dobré vstupy. My budeme ty nástroje, které jste nám nabídl, využívat. Máme tady řadu kolegů, paní Gresle, paní Heidi, které nám s ním pomůže, pomohou. Eh, srdečně děkuji a přeji vše nejlepší eh, pro naší eh, budoucí spolupráci. Děkuji oběma panu komisařům a přejdeme teď k bodu číslo 5. To bude bod DAS za rok 2009, výsledky a vývojové tendence a slovo má eh, paní Kaliulaidi. Thank you, Chairman. Eh, děkuji, pane předseda. Eh, chci vám poskytnout podrobnější analýzu první kapitoly tam jsou schrnuty pod informace, z níž vychází prohlášení o věrohodnosti. Ráda bych tady zopakovala, co řekl prezident Caldeira. Týká se to spolehlivosti uzávěrek. Eh, soud uzavřel, že už po třetí po sobě následující eh, rok mm, výsledně závěrka Evropské unie dává dobrou prezentaci a sférový pohled na finanční postavení výsledky operace cash flow. To je první. Ale teď, co se týče legálnosti a správnosti transakcí, řekla bych tohle. Je tady 10 400 transakcí, které byly zvoleny jako vzorky pro všechny politické oblasti a účetní dvůr zjistil 690 chyb, z toho 70, 170 byly kvantifikovatelné. Kvantifikovatelné jsou ty, které přispěly k míře chybovosti. Celkově eh, chybovost je podobná se výroční zprávě Dvora za rok 2008, i když celé zřejmě dopad letošních chyb je rozdílný a obráží se to i v rozdílnosti eh, chybovostí a v hodnotách ohodnocení fungování dozorčích a kontrolních systémů v tabulce 1.2 říká se tomu semafor. Tím se dostává dostávám k druhému hlavnímu sdělení výroční zprávy, že totiž celkové výdaje pořád jsou do značné míry dotčeny chybou. Často, eh, frekvence chyb a distribuce těmito chyb na kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné také zůstává v podstatě stabilní. Eh, čas, eh, frekvence závažných kvantifikovatelných chyb těch je na 2%, ale stou, klesla, zatímco omezených kvantifikovatelných chyb 0,5 až 2 stoupla. To stručně řečeno znamená, že i když počet kvantifikovatelných chyb je konstantní, finanční dopad chyb je nižší v roce 2009, než tomu bylo v 2009 2008. Stojí za to podívat se také na nejobvykleji shledané chyby. Politická skupina zemědělství a přírodní zdroje a také politická skupina výzkum. Tady nejběžnějším typem chyby byla přesnost, kde výdaje byly nesprávně spočítány buď ze strany beneficienta, anebo někým, kdo zpracovával později informace o výdajích. Naopak, u politické skupiny Soudržnost dvůr zjistil, že chyby týkající se nerespektování pravidel veřejných zakázek byly nejčastější. Teď se zaměřím na třetí hlavní sdělení prezidenta Caldeiry. Eh, odhadování nejpravidelnějších, eh, nejpravděpodobnějších chyb ve výdajích na soudržnost bylo nižší než v předchozích letech a to se více než vyrovnává relativně malým nárůstem ohradované chyby v politické skupině zemědělství a přírodní zdroje. Takže pro celkový rozpočet, celkový rozpoč, odhad eh, u chybovosti je nejenom nižší v roce 2009 než 2008, ale také dělá poprvé něco mezi dvěma a pěti procenty. Teď bych se podívala na otázku, již se účetní dvůr zabýval několikrát. Nej, eh, čest, nejposledněji to bylo v první kapitole naší výroční finanční eh, právy, týká se to finančních korekcí a zpětného získávání. Eh, má to velký eh, Totiž to se týká eh, těch eh, zpětných získávání eh, od beneficientů, kteří nesprávně získali. A to můžeme pak vidět jako mechanismus korekce chyby. Finanční korektivy hlavně se zabývají s slabostmi řídícího systému, takže komise potom stahne financování od členského státu nebo třetích států a většinou finanční důsledky potom nesou daňoví poplatníci, nikoli beneficienti. Už několik let Audit dvora se zaměřil na to, jak komise aplikuje tyto korektivní mechanismy a pravidelně eh, poznamenávala, že komise vykazuje spolehlivá čísla, co se týče jejich vlastních aktivit. Ale ohledně dat, která členské státy dávají komisi, pak tady tato data nejsou ještě komplexní ani přesná. V poznámkách v roce 2009 u konsolidovaných účtů komise dala již podrobnější informace o zpětně získaných prostředcích a finančních opravách než předtím. V roce 2009 prakticky 90% potvrzených částek a prakticky 80% realizovaných částek se týkalo finančních oprav. V zásadě, jestliže úplné a přesné informace by tady byly ohledně objemu zpětných prostředků od členských států a e, v komise v důsledku chyb získaných v konkrétních letech, pak by to bylo skutečným ukazatelem efektivního fungování víceletého dozorčího a kontrolního systému a řízení rizika ze strany komise. Tím se dostávám ke čtvrtému hlavnímu sdělení. V současné inform- době informace, které máme o zpětně získaných prostředních a finančních korektivách, není ještě úplná ani přesná, když komise leda co zlepšila. Pane předsedo, nakonec bych se chtěla podívat do budoucna. Eh, účetní dvůr vyslechl eh, žádosti zainteresovaných stran, abychom poskytli další informace v našich budoucích výročních zprávách. Samozřejmě, že jsme omezeni, co se týče zdrojů a musíme respektovat profesionální standardy auditu, ale v rámci toho se budeme nadále vyvíjet ve svém přístupu. Například letos dvůr poprvé zveřejnil celkový závěr o provádění rozpočtu, jak požadoval právě tento výbor. Navíc na příští rok je záměrem sou, soudního účetního dvora více se zaměřit na politické skupiny zemědělství a přírodní zdroje a soudržnost a nejprve to bude jenom přechodné opatření, ale povede to k tomu, že se navýší vzorek transakcí, které povedou k tomu, že bude možné předložit dvě konkrétné hodnocení pro každou toto oblasti pro DAS 2011. Děkuji mnohokrát. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, paní Kallajt vážení poslanci. Rád bych poděkoval paní Kaliulajt za úplnou analýzu, za zprávu o kapitole 1 každoroční zprávy za rok 2009. Je vidět, že došlo k velkému pokroku, pokud je o zprávu prostředků Evropské unie v roce 2009. Ukazuje se, že naše neúnavné úsilí přineslo své plody. Docházíme k jednoznačným závěrům, pokud jde o naplňování odpočtu. Ukazuje to především, že 95 prováděných pladeb byly správné, byly bezproblémové. Chybovost je stále ještě tak, kterou, o které víme, je stále ještě zásadní. A mohu vás ujistit o tom, že komise se snaží zbývající nedostatky řešit na základě dozorčích a kontrolních systémů. Například pokud jde o sdílenou nebo společnou zprávu, paní Kalilát právě říkala, že zemědělství a soudržnost, které představují značnou část rozpočtu, byly postiženy především chybami z hlediska výše plateb a pravidel pro zadávání zakázek. My se snažíme tyto nedostatky řešit. Pokud je o zemědělství, zpracovali jsme akční plány, a sledujeme v těch dvou zemích, kde jsme vykázali hlavní nedostatky v roce 2009, což vedlo také k výhradám v té každoroční zprávě příslušného generálního ředitelství. U ostatních členských států komise prověřila kontrolní systémy v roce 2009 a vyhodnotila je jako účinné. Nicméně stále je tady ještě prostor pro vylepšení. A komise se to bude snažit doladit v úzké spolupráci s členskými státy. Kromě toho postup schvalování zhody má zajistit, že se budou řešit případy, kdy prostředky nebyly vyplaceny v souladu s pravidly EU. Pokud je o soudržnost, komise již do svého vlastního programu auditu zahrnula chyby ve veřejných zakázkách, které udělali orgány na úrovni členských států. A podnikli jsme další kroky. Například zajišťujeme specializovanou odbornou přípravu u veřejných zakázek a snažíme se také dát programovacím orgánům určitá vodítka. Pokud vím, tak vy už jste měli příležitost o těchto věcech mluvit s kolegy Johannesem Hánem a Láslem Andorem. Jsem rád, že účetní dvůr uvítal zlepšení, pokud je o rozsah a kvalitu informací, i pokud je o finanční opravy které se objevují v poznámkách účetnictví z roku 2009. Souhlasím s paní Kaldulajt v tom, že údaje, které poskytují členské státy komisi, zatím nejsou úplné a přesné. Také souhlasím s paní Kaliulajt v tom, že údaje komise pro finanční opravy není možné srovnávat s chybovostí z účetního dvora. Nicméně to se dá vysvětlit také tím, že máme jiné korekční postupy na základě jiných právních základů a způsobů zprávy. Za prvé, finanční opravy jsou e, záležitostí jednotlivých aktérů. U přímé zprávy komise získává ty prostředky přímo na základě záruk a to tak, že buď vydá příkaz, a nebo se to týká následných plateb. Komise si také může vyžádat opravený účet od příjemce. U společné zprávy, což představuje asi 80 evropského rozpočtu, se tyto opravy dělají v členských státech. A komise potom nařizuje finanční opravy, když řeší nedostatky systému členských států a chyby, které nebyly zjištěny na úrovni příjemce. Za druhé, finanční opravy nemusí vždy vést k tomu, že získáme zpět prostředky. U soudržnosti legislativa umožňuje znovu využít prostředky na stejné operační programy. A za třetí, finanční opravy jsou dlouhodobým procesem a musíme ho řešit také z dlouhodobého hlediska. Víceleté programy anebo projekty jsou předmětem systému víceletých systémů kontrol. Celá řada chyb, které zjistil účetní dvůr v daném roce, bývá zjištěna i v systémech komise v následných letech. Můžeme to ukázat tím, že vypočítáme zbytkovou chybovost v době uzavření užitého programu, což bývá nižší než v průběhu implementace. Generální ředitelství Regio v rámci auditu programů EDF za léta 94 až 99 ukazuje, že při uzavření projektů a poté, co byly provedeny finanční opravy, došlo ke značnému snížení rizika chybovosti. Komise chce připomenout členským státům jejich povinnost. Nedávno jsme to posílili dalším článkem 317 smlouvy o fungování Evropské unie. Členské státy musí zhromažďovat komplexní a spolehlivé informace. Já předpokládám, že komisař Hán už vám asi řekl, že ten nový program umožňuje zhromažďovat údaje o no, získaných prostředcích a o pravách v počítačové podobě jednotným způsobem. Komise nejenom žádá členské státy, ale dokonce požaduje, aby vylepšovali kvalitu informací nad rámec zákonných požadavků. Komise bude nadále intenzifikovat audit systémy, systému členských států pro audit a hlášení o chybách a opravách. Tlak na členské státy bude jistě účinnější a úspěšnější, když eh, řídící orgány členských států budou mít povinnost každý rok vydávat prohlášení o správnosti na základě rozsáhlé zprávy, kterou prověří nezávislý auditorský orgán, jak je to v novém finančním nařízení. Obecně řečeno chci s ostatními komisaři eh, diskuzi o tom, jak dosáhnout rychle v současném finančním období vylepšení účinnosti řídících a kontrolních systémů a dále omezit chybovost. A na závěr bych ještě řekl, že vítám záměr účetního dvora rozšířit pro rok 2010 vzorky pro hodnocené transakce u zemědělství, o vyžití národních zdrojů a u soudržnosti. Jsem si jistý, že to umožní všem třem zúčastněným stranám udělat si lepší představu o tom, jak vypadá situace v těchto nejdůležitějších oblastech výdajů. A zcela na závěr bych chtěla říct, že věřím, že udělení absolutoria za rok 2009 bude konstruktivním a prospěšným pro všechny zúčastněné. Jsme na křižovatce. Přišel čas určit legislativní opatření, která ale ještě potřebujeme, abychom vylepšili zprávu prostředků EU v rámci přípravy projektů nebo programů další generace. Měli bychom se zamýšlet nad tím, jak řešit tak důležité věci, jako je zjednodušení, přidaná hodnota výdajů a strategie, které budou účinné a vycházet z hodnocení rizika. Děkuji za pozornost. Děkuji pan Časy jakožto zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Co se týče kapitoly 1, eh, účetní dvůr zjišťuje, že při platbách eh, Evropské komise došlo k řadě problémů. To je hlavní výpověď a od, kolem toho se všechno otáčí. A zároveň také vidím a děkuji komisaři Šemetovi za to, co právě řekl eh, k těm deklaracím o státních zprávách. To bylo téma i při slyšení obou komisařů Andora a Hána že eh, tady také vyvine tlak, to je velice dobré, to je společné téma, které máme a kde vás samozřejmě podpoříme a kde vy budete vyvíjet i v budoucnosti tlak na členské státy, zvlášť co se týče těch článků, o nich jste právě hovořil. Já bych se teď rád eh, věnoval chvilku eh, té zprávy účetního dvora. Eh, zpráva účetního dvora v zásadě jako červenou nit táhne vlastně v té výpovědi to, že ta čísla členských států nejsou spolehlivá, že se na ně nelze spolehnout, že e, dozorové systémy nejsou dostatečně konkrétní, stačí, že 30 e, e, plateb vůbec se nemělo provést. Paní Kalajtes navrhuje, že by se všechno mohlo zlepšit tím, kdyby se vlastně kontrolovalo pomocí většího výběru vzorků. To vítáme, ale ptáme se také, proč Evropský účetní dvůr nevyužívá více zkušeností vnitrostátních účetních auditních orgánů. Myslím, že byste měli zahájit dialog eh, s členskými státy, které sami mají eh, své vlastní, někdy federální, někdy regionální účetní dvory. Eh, mohli byste je k tomu přibrat. Tady je určitá zdráhavost na straně účetního dvora a celý ten systém by byl, myslím, spolehlivější, kdybychom alespoň používali stejné zásady. Myslím, že Účetní dvůr se o to snaží, že organizuje stále více seminářů, aby bylo možné se dohodnout na společných zásadách, ale eh, Evropská unie už existuje určitou dobu a proto si kladu otázku, proč tedy se úřady vlastně neberou vůbec eh, vzájemně na vědomí a proč eh, nechtějí sjednotit své postupy, tady by bylo možné dosáhnout lepších výsledků, kdyby to tak bylo a eh, chci se zeptat účetního dvora, chci jej také poprosit, aby se vyjádřil k oblasti eh, zemědělství. My jsme zjistili, že v oblasti politiky soudržnosti vlastně existují tři strany rozhovoru, co se týče interpretace, když se hovoří o určitých otázkách, eh, které vy zkoumáte, paní Kalaitis, vy hovoříte v rámci politiky soudržnosti s komisí, jak se na to díváte. Někdy eh, existují vnitrostátní eh, prováděcí předpisy, které třeba respektovat, komise to může hodnotit a může se k tomu vyjádřit. Co se týče zemědělství, to tak není. A to letos nebo v roce 2009 vedlo k tomu, že ta oblast, která se dostala naštěstí do zelené oblasti, byla, eh, nám sklouzla do oblasti žluté a myslím, že je to tím, že vlastně takový eh, rozhovor, eh, rozhovor eh, na třístrané bázi by býval pomohl. Plánujete zavést takové třístrané rozhovory i v oblasti zemědělství do budoucnosti a nebo jakým způsobem vysvětlujete, že v této oblasti tomu tak doposud není? Já vím, že tady ty výplaty se týkají v zemědělství nižších částek než v oblasti soudržnosti, ale přesto by, bylo, mm, by mělo být možné najít způsob vylepšení. Komisař Šemeta se vyjádřil eh, k finančním opravám. Tady chci odkázat na to, a tím se zase vracím do oblasti zemědělství, že tam se používá pravidlo 50 znamená v případě, že členský stát vyplatí nějakou částku neoprávněně, Eh, se použije pravidlo 50-50, což znamená, že 50 eh, těch financí eh, se z toho, program, se z toho probíhajícího programu stáne, ale 50% je penále. Tím vlastně je daňový poplatník potrestán dvakrát. Když se podíváme na to, kolik z těch peněz se vlastně skutečně vrátí, tak je to jenom 10%. To jsou ty zpětně vymožené částky. To jsou peníze, z těch peněz, které byly vlastně neprávem eh, vynaložené, které se vrátí zpátky a k tomu se ještě přiloží eh, pokuta 50% a vidíte, že vlastně z toho vyplývá škoda ještě větší pro eh, daňového poplatníka. Uvažujete o tom, a také bych zde stál o hodnocení účetního dvora, že byste toto pravidlo nějakým způsobem změnili nebo zrušili, protože skutečně škodí. A závěrem chci si k té zprávě účetního dvora, že ten jazyk je sice vlastně kodifikován, e, kolegyně Gresle, nebo kódován, kolegyně Gresle se už e, rozčilovala v plénu nad touto kódovanou řečí. A e, je vlastně, není lehké vlastně Eh, zprávy vyčíst, eh, o které eh, členské státy jde, i když někteří z nás to vědí, bylo by dobré, aby to tak kódované nebylo, ale chápeme politiku účetního dvora. A závěrem chci říci, protože už ta debata zde zazněla, milí pane komisaři to, že ty prostředky, o nějž hovoříte, tolerovat, to, vlastně tolerovatelné riziko chyby TRE, že zde znovu musíme říci, že v našich očích to není vhodný prostředek pro budoucnost, protože eh, systém, který jste představil, vlastně který si myslím, že by zvýšil riziko eh, chyby, eh, ten problém vlastně zatemní a zavede do něj větší vágnost, ale rozhodně nenapraví. Jsem rád, že účetní dvůr zde byl relativně otevřený a e, celkem e, upřímně o tom tématu hovoří. My v našem výboru jsme už dříve měli příležitost e, s představiteli účetního dvora hovořit zde nebo v Lucemburku a nelišíme se v interpretaci tohoto kroku z, od účetního dvora, ale my jako poslanci parlamentu, podobně jako členové účetního dvora, vlastně tu zásadu, tu zásadu tolerovatelného rizika chyby eh, hodnotíme spíš eh, negativně. Děkuji vám za příležitost se k tomu vyjádřit. Se, se vuole intervenire la signora Galulaide, prego. Thank you, Chairman. Thank you, Rapporteur, for your kind words and also for your questions. Děkuji za vaše otázky. Jak se více zaměřit na to, co dělají národní a dokonce i regionální účetní dvory? Za prvé musím říci, že ve světě auditorství situace jak si jde spíše od spolupráce. Nemůžeme se na sebe navzájem spoléhat, dokud se nemůžete spoléhat a nemáte kontrolu přes tím auditem, jak, jak ho oni dělají. A máme kontaktní výbor pro spolupráci spolupráci a tam jsme stanovili dobrovolné společné zásady. A to jde ale opačným směrem a je to věc, kterou naopak bychom měli vysoce ocenit, přesně vzhledem k tomu, v jakém kontextu to vzniklo. Jak dále posilovat naši spolupráce? Naše eh, meteorologie je celkem eh, známá a členské státy, které mají problémy, také eh, si musí někde stanovit tu chybovost a ti potom se na nás obracejí a ptají se nás, jak my to děláme, jak to stanovíme. A myslím si, že eh, naše metodologie je teď často používána pro porovnání. Máme pilotní audity, které jsou zaměřené na to, abychom zjistili, jak bychom mohli lépe spolupracovat právě v oblasti zemědělství. Možná, že bude možné také v oblasti soudržnosti posílit spolupráci. Teď eh, k vašemu druhému otázku zemědělství a a schůzky tripartity. Naštěstí eh, je, zítra tady bude k tomu diskuse a bude hlubší. A v, v, Tripartida provádí eh, schůzky v rámci eh, toho, aby se stanovily, v rámci soudržnosti. Jde o to, aby se správně stanovila zjištění. A při soudržnosti tady jsou pravidla velice složitá a konkrétně u zakázek se musíme podívat na národní pravidla jako taková. Proto zasedání tripartity byla zapotřebí i k tomu, aby členské státy mohly účetnímu dvoru všechno vysvětlit a tím se snížilo i riziko auditu světu. Zatímco kolegové zabývající se zemědělstvím něco takového zatím nepokládalo eh, za nezbytné, protože tam je zřejmě ten systém eh, u výdajů jednodušší, ale tam, kde je to kontroverzní, možná by to mohlo být dobré. Ehm, možná, že eh, já tedy alespoň, kdybych měla se vyjádřit eh, od té doby, co máme eh, soudrž, fondy soudržnosti, tak eh, i členské státy, i audity reagují soudržněji a lépe, koherentněji na zjištění našeho auditu. Vy také říkáte, že eh, chyba zrostla, protože nemáme zasedání tripartity. Eh, samozřejmě, že jestliže se účetní dvůr tam zúčastní, tak pak jeho vlaječka je nahoře. Ale i když je to všechno správné, z metodologického hlediska Řecka. Pořád ještě nemůžeme tu naši flaječku moc vytahovat. Proto prosím, abyste mě neobvinovali z toho, že tady změníte barva semaforu, nestřílejte posla. A co se týče pravidla 50 na 50 o zemědělství, to nejsme my, kdo stanoví pravidla, to je spíše pro vás a pro, polit- pro radu, abyste o tom uvažovali, protože to je politická záležitost. A nakonec zmínka ohledně toho, které členské státy podrobujeme auditu a zda by toto mohlo být veřejnější. Samozřejmě i pro nás je problém, že nemůžeme udělat audit úplně všude. A mm, samozřejmě, že to potom by všechno vyžadovalo další vysvětlení a byla by tady i nebezpečí špatného výkladu. A proto jsme tato data neposkytovali, protože, jak už jsem říkala předtím, opravdu je to naprosto namátkově vybíráno, kam potom eh, jdeme a hlavním předmětem eh, eh, auditu našeho je komise. Děkuji, pane předsedo. Většina otázek byla paní na Kalulajdovou, ale já bych se rád ještě zmínil o těch prohlášeních o zprávě vy víte, že my jsme v nové revizi finančních nařízení navrhovali každoroční prohlášení, která by měly připravovat členské státy a audit by měly provádět nezávislé auditorské instituce. A já osobně jsem to vždy prosazoval, vždy, když se setkám se zástupci členských států a se zástupci účetních dvorů členských států, vždy prosazuji myšlenku že ty audity by mohly dělat ty nejvyšší auditorské instituce v daných členské státě, ale tento požadavek nedáváme do legislativy. Je třeba zohlednit nezávislost nejvyšších auditorských institucí členských států. Současně budeme dál prosazovat národní prohlášení a v současné době dokončujeme pokyny k tomu, jak by se daly zpracovávat, aby skutečně představovaly určitou hodnotu pro práci komise. Protože v současné chvíli jsou ta prohlášení natolik různorodá, že to komisi neumožňuje plně využít ta prohlášení, která členské státy zpracovávají, nebo některé členské státy. Pokud jde o tolerovatelné, tolerovatelnou míru rizika, eh, já myslím, že o tom proběhla ve výboru dobrá diskuze. Já myslím, že v této diskuzi budeme pokračovat. A myslím si, že je velice důležité, abychom se dohodli na tom, že nejde o Prahy a o takovéto věci. Je to koncepce řízení, zprávy, která by nám umožnila stanovit si měřítka, každoroční měřítka, a pak tato měřítka, každoroční měřítka, propojit s měřítky pro zbytkové hodnoty chybovosti, když skončí programové období. A to by nám umožnilo udělat si dobrou představu o tom, jak vypadá situace a jak se situace zlepšila v průběhu příslušného období s přihlédnutím k víceleté povaze těchto programů. O to hlavně jde u té koncepce přípustného rizika chyby nebo chybovosti. To pravidlo 50-50 To už jsem se snažil vysvětlit. Já to chápu tak, že pravidlo 50-50 musíme brát jako určitou sankci pro členský stát. Protože pokud členský stát nezíská zpět peníze v určité lhůtě, tak to pravidlo 50-50 začíná platit. Nicméně to členskému státu neumožňuje přestat se snažit získat ty prostředky zpět. Má to naopak podpořit tento proces a zajistit, že členský stát vyplatí všechny prostředky, které vrátit má. Takže to je jakási další motivace, další postih členského státu, aby řádně vymáhal zpět prostředky. Tolik tedy asi krátce k té otázce, o které mluvil pan zpravodaj. Děkuji. Paní Gresle? Já už dlouho chci poukázat na to, že eh, je pro nás ten informační obsah eh, ze strany účetního dvora velmi důležitý a já tedy podle toho eh, hesla, že je možné se podívat do pěti dokumentů a pak už člověk bude vědět, jak si poukázat na to, že ta otázka, kolik vlastně prostředků eh, z těch strukturálních fondů eh, se dostalo pryč, je pořád ještě otevřená. Eh, kolega Kaldera řekl 25 v období 2007 až 2013 ve finančních Times dneska stojí 10 a komisař říká, že je to opravdu 10 takže plus 9 předfinancování, to je docela zvláštní tady je potřeba se skutečně zamyslet nad tím, jakým způsobem vlastně se k těm prostředkům postavit. Ty prostředky by měly členské státy dostat a e, toto vyřešit je důležité a zajímalo by mě, jestli to vlastně nalezneme tam, kde to e, hledáme, to znamená ve zprávě o řízení e, uplynulého, tedy rozpočtového roku. A samozřejmě lze hovořit i o zprávě o roční činnosti, roční aktivitě takže já bych ráda poprosila eh, dámy a pány z účetního dvora, aby skutečně nám poskytli ty informace, které potřebujeme. I aby tedy samozřejmě hm, tedy formulovali ty své závěry, eh, závěry opatrně a také, co mi zde eh, chybělo, je vlastně rozdíl vlastně mezi výsledky toho finančního řízení, to jsme dostali loni, letos ne, a myslím, že by bývalo bylo dobré, kdyby se to dostalo, i tato informace do té zprávy, bohužel to tam není a bylo by dobré to nějakým způsobem vysvětlit. Myslím, že všichni víme, že takové věci jsou vždycky takovými momentkami a že z nich nemáme dospívat k nějakým chybným závěrům. Není to nic, nad čím bychom si měli eh, lámat hlavu, jde o to ty informace vůbec dostat. A když eh, vlastně Eh, mi někdo ty informace nedá, protože má obavy, že z toho dospějí k nějakým eh, chybným závěrům, eh, to jsme se dostali do situace, kde vlastně nemáme možnost o těch věcech otevřeně spolu hovořit a co se týče vlastně správné uplatnění těch finančních prostředků, to je skutečně potřeba. Děkuji. Grazie, signora Děkuji, paní Karolajt. Děkuji, pane předseda. Ano, opravdu eh, dvůr zjistil, že se zlepšují Eh, eh, informace, které poskytují eh, orgány a proto jsme také předtím už paní Gressler nás informovala o tom, že je zklamaná tou skutečností, že data, která byla předkládána v předchozích letech, některá chybí. A myslím si, že v tomto směru je to oprovněná kritika jsou to data, která byla získávána od komise. My jsme vlastně tam citovali komisi, nedělali jsme tady žádný další audit, ale chápu, že někdy by možná bylo jednodušší, kdybychom měli 100 nebo 500, než kdyby tady byly zvlášť 200 a 300 stránek. Instrukce pro výroční zprávu jak za rok 2009 na základě této kritiky a na roku 2010 praví, že pokud je tady nějaká zajímavá informace, která by se měla sdělit, pak se to má udělat vertikální kapitale, která se týká konkrétní skupiny politiky. A určitě si toho povšimli všichni moji kolegové i já, všichni, kdo máme na starosti politiku soudržnosti na příští rok. Děkuji. Děkuji. Mohli bych, pokud nikdo dalšího nemá k diskusi, pak můžeme přejít k dalšímu bodu a je to bod číslo 6, následné kroky po odmítnutí udělení absolutoria Evropské policejní akademie za rok 2008 paní Maciuje. Děkuji, eh, pane předsedo. Ano, pořád ještě hovoříme o absolutoriu za rok 2008, i když už vlastně teď hovoříme jinak o roce 2009. Je nám to velice líto, ale je to věc, kterou se pořád ještě musíme zabývat, i když bych byla ráda, kdyby už to bylo do dneška hotové. Ale opravdu se už z toho stává takový nekonečný seriál. pan Bonfit a e, předseda správní rady e, e, a pak tady máme paní z účetního dvora. A snad bude možné, abychom také si vyslechli tedy paní Marně z účetního dvora, která se tím, který se tím zabývá od samého začátku, takže by nás velice zajímalo jeho vyjádření. Pan Bonfi. a účetní dvůr zjistili určitou, určité účetní kni- chyby. A jsou to významné chyby. Jsou to chyby, které se opakovaly po celou řadu let a dohromady to dělá asi 900 tisíc euro vlastně už to eh, najdeme v roce tedy 2008 a mělo to pak eh, dopad rozpočtový ve výši 280 tisíc euro, to všechno bylo zveřejněno. Možná, že by se účetní eh, dvůr chtěl k tomu vyjádřit, proč ještě uh, Eh, dále eh, nekvalifikovali svůj názor. Také přibližně 1,3 miliony euro byly získány zpětně, to snad je z rozpočtu na rok 2007. To bych eh, ještě se chtěla zeptat, zda tady byly přehodnoceny možná předpokládané příjmy na rok 2007. Samozřejmě, že se jedná o technické, leč vysoce specifické záležitosti. A pak tedy se i pak tedy jsme se zabývali e, závěrkou Evropské policejní akademie, ale byli bychom rádi, kdyby to všechno bylo písemné a srozumitelnější podobě pro nás, pro všechny. Zajímalo by mě, e, jaký je finanční dopad těchto chyb a také bych ráda slyšela slušný, stručný popis současné mm, finanční situace této agentury, protože schodek je tam z více miliona euro. Tam se ostatně zdá, tento údaj souhlasí. A proč tato agentura nerespektuje eh, potřebu eh, vyvážených účtů. A, a proč tedy nemá vyvážené, vyváženou uzávěrku a proč už se to opakuje po řadu let? To je velice důležité. Také nás zajímají některé částky týkající se osobních výdajů. Asi 42 tisíc liber bylo vynaloženo jakožto osobní výdaje a A pak jsou tedy finanční, tyto finanční prostředky, které nebyly zpětně získány. Takže by nás velice zajímalo, jak se k tomu můžete vyjádřit. Máte slovo, prosím. Dobře. Děkuji. Eh, chtěla by se možná komise k tomu vyjádřit? Ne. A já bych si přála, aby se k tomu vyjádřil pan Pomfy, aby se k tomu vyjádřil účetní dvůr a jenom jestliže zbyde čas, pak mám ještě dotazy i na předsedu správní rady. Leda, že byste s tím pořadím nesouhlasili. Vážený pane předsedo, vážení členové parlamentu, jménem eh, Evropské policejní akademie dovolte, abych vás srdečně pozdravil a poděkal vám za příležitost, abych se sem eh, dostavil a doufám adekvátním způsobem zodpověděl položené otázky. Jak víte, já jsem nastoupil do funkce ředitele 16. února tohoto roku. A dědictví, které jsem obdržel, je velice složitou výzvou a je třeba to zvládat s velkým nasazením a s velkou profesionalitou ze strany všech pracovníků, nejenom ze strany ředitele. A největší výzvou je právě to, podle mě, že Evropský parlament se rozhodl odmítnout udělení absolia, absolutoria za rok 2008. Já plně akceptuji toto rozhodnutí Evropského parlamentu a chápu také, jaké důvody parlament k tomu vedly. Nicméně dovolte mi říci tolik Eh, ředitel předchozí udělal vše v souladu s finančními pravidly a předpisy, tak, aby se vyloučily veškeré podmínky, které brání udělení absolutoria. Dovolte mi, abych udělal stručnou inventarizaci toho, co bylo uděláno, včetně odpovědi otázek. Jak v reakci na legitimní očekávání parlamentu se předložil víceletý program na roky 10 až 14, eh, schválila to Evropská komise i eh, služba vnitřního auditu eh, Evropské komise a schválila to také správní rada podle očekávání. Důvod, proč jsem předložil tento mm, víceletý akční plán, byl, že, já, že jsem to požadoval, že to bylo požadováno a je to plán, který směřuje k dalšímu vývoji Evropské policejní akademie. A bylo by nedorozuměním a špatným eh, špatným výsledkem, že by snad komis, akademie přestala být operační. Eh, víceletý plán byl v patřičném termínu předložen. Bylo to v 6.6.2010, ještě před závěrečným termínem. Po předložení tohoto plánu jsem před předložil dvě zprávy o postupné realizaci tohoto plánu. Předložila jsem je vám a jsou vám k dispozici. Služba vnitřního auditu provedla audit realizace a mm, odstav, obsadu druhé, obsahu druhé zprávy. Potvrdila jeho správnost. Za druhé, služba vnitřního auditu dospěla k závěru, že realizace plánu jde podle, podle, podle potřeby. To se nás. myslím si, že tento audit, o tohoto auditu byla vypracována už třetí zpráva o pokroku a byla předložena výboru pro strategii. Bylo to 25. listopadu a teď půjde do správní rady a ta bude ho schvalovat 8. a 9. prosince tohoto roku pokrok, jehož bylo dosaženo za posledních devíti měsíců, je skutečně hmatatelný a e, mohu říci, že skutečně CEPOL e, je, funguje v souvislosti s legislativou správným způsobem, že je zcela operačně schopný. E, co se týče Eh, eh, zneužití finančních prostředků předchozími pracovníky Cepolu. Tady ten audit dělala v, externí firma. Jedná se celkem o č- s, s částkou 42 tisíc a 800 liber, z čehož bylo zpětně získáno 25 tisíc a 500. A pravděpodobnost toho, že další prostředky budou zpětně získány, je malá. E, přičemž toto zjištění externího audita plně souhlasí s závěrem e, účetního dvora, který pravil, že zpětné získání je na velice nízké úrovni a že možnost tedy takového dalšího zpětného zpětného získání je nízká a že není možné také zjistit, jaký byl skutečný rozsah tohoto zneužití, protože tady nebyla správně vedena dokumentace ze strany předchozího vedení a řízení CEPOLu. Hlavní ztráty eh, jsou způsobeny nákupem nábytku, Eh, bylo to 147 880 eh, tisíc euro. Na základě doporučení účetního dvora byl tento nábytek prodán a obdrželi jsme 500 eh, liber. Rád bych tady řekl, že ten, předtím to bylo 14 788. Ehm, tento audit umožnil současnému řediteli, aby se v té situaci vyznal. E, je to ovšem případ, k němuž došlo v roce 2007, dámy a pánové, nikoli v roce 2008. A mm, na základě e, absolutoria za rok 2007, tedy vlastně to absolutorium Evropský parlament dal, i když znal e, o těch, věděl těch, o těchto skutečnostech. To získání prostředků, to předtím ještě o to se snažil předchozí ředitel, ale každopádně Teď se mi podalo eh, v 13 případech vyřešit úhrady. Pak jsem dodělal plní vyhodnocení finanční situace a na základě toho jsem zjistil, že je 70 problematických případů eh, v tomto rozpočtu na rok 2008. Všechny byly vyšetřovány a v současné době vyřešeny, takže vlastně eh, už máme tento rozpočet prázdný. Nejsou tady žádné další otázky, které by očekávaly od odpověď a které by se vztahovaly ještě k roku 2008. Pak je tady velice důležitá další věc, ale rád bych to tady zdůraznil, že podle mých nejlepších znalostí, podle po tomto vnějším eh, auditu, eh, ty, eh, ty zneužité prostředky nejsou předmětem trestního vyšetřování. Proto bych rád navrhl váženému parlamentu, aby požádal OLAF, aby Olaf předložil zprávu a aby potvrdil, že eh, nevystoupili s iniciativou tři trestního zjistíha, vyšetřování vůči eh, bývalému řediteli z důvodu finanční zlo, trestné činnosti, podvodu a korupce. Ne, neudělali to. A rozdíl, tedy jaký je důvod, kde se bere ten rozdíl? Eh, důvod toho rozdílu spočívá v tom, že CEPOL dříve nebyl v takové situaci a to já nevím proč, protože já jsem tehdy nebyl členem správní rady, aby mohl poskytnout komplexní zprávu eh, současný, v tom současném auditu jsme poskytli eh, auditorům veškerý přístup a velice úzce jsme s nimi spolupracovali, tak aby se zjistila pravda. Současné vedení nemá nejmenší zájem něco skrývat. Nechce zakrývat žádná, žádná fakta, žádná zneužití z minulosti. Naopak, my chceme získat důvěru parlamentu a rádi bychom budovali dále Evropskou politickou akademii, která by požívala výrazné podpory ze strany parlamentu nápravy chyb. A tím se dostávám eh, k z roku 2009 Na začátku března mezi 9. a 12. 8. a 12. březnem byla provedena byl proveden audit účetním dvorem finančních výkazů. 12. března jsem se sešel ve své kanceláři se zástupcem účetního dvora a oni mě informovali o tom, že předběžná uzávěrka není spolehlivá. Eh, zjistili tam několik eh, eh, obtížných míst. A proto jsem zahájil zvláštní operaci proto, aby se vyčistily veškeré technické chyby ze strany účtů. A během této práce se zjistilo několik významných chyb Byly to ovšem eh, čistě administrativní chyby. Eh, mohlo by se říci, že v minulosti dva a dva dělalo šest, abych tak řekl, kdybych si mohl dovolit i za této vážné situace trochu žertovat, takže tady opravdu byly závažné rozpory. Takže my jsme přišli na několik technických, pardon, omlouvám se, Eh, ne v rozpočtu, ale eh, v uzávěrce jsme zjistili několik chyb a sdělili jsme tyto chyby a také naše představy o tom, jak by se měl řešit. Dali jsme to eh, generálnímu ředitelství pro rozpočet Evropské komise a, vystoup, a jednali jsme naprosto transparentně vůči soudnímu dvora. Soudní dvůr se vrátil do Bremsy, bylo to 28 června až 2. července a provedli audit už opravené uzávěrky a všech účtů a je mi velice příjemné, že vám mohu sdělit, že úplně poprvé v dějinách Cepolo eh, byla eh, schválena uzávěrka ze strany účetního dvora bez jakýchkoliv připomínek. Účetní dvůr provedl audit všech těch oprav, eh, které byly zdůvodněny podpůrnými důkazy a e, jasnými důkazy, ale tyto opravy a e, tyto, e, to, to se týká rozpočtu, ale když to ty závěrky obrážejí vlastně realizaci rozpočtu a mohu říci, že tady vlastně tyto nápravy nemají žádný finanční dopad na rozpočet jako takový. Dámy a pánové, myslím si, že jsem eh, snad eh, odpověděl na všechny dotazy a pokud tomu tak není, tak eh, jsem se omlouvám a jsem ochoten poskytnout doplňkové odpovědi. Děkuji. Děkuji. Pan Matěj. Děkuji, pane předsedo. A teď žádám, aby účetní dvůr eh, se vyjádřil eh, k rozpočtu pro rok 2008. Proč jste tam eh, vlastně uvedli výrok s výhradou? Jsou tam značné diskrepance a proč jste tedy takový výrok vydali? Děkuji. Pane předsedo, účetní dvůr nepodal výrok s výhradou eh, za, k účetní uzávěrce za rok 2008. Ale já chci říci, že jsme upozornili na to, že se tam vyskytly závažné problémy. Co se týče kvality účtování eh, Eh, policejní akademie. Proč eh, ten, eh, to vyjádření nebylo s výhradou? Protože, jak už bylo řečeno samým panem Panfíny, protože jsme nebyli schopni Eh, vlastně ohodnotit míru problémů, eh, které se tam vyskytovaly. Takže tam byla určitá míra nejistoty. Ty chyby vlastně se týkaly eh, eh, vlastně řady oblastí, které byly z právního hlediska neohraničené a proto jsme dospěli eh, k závěru, že místo toho, že bychom dali stanovisko s výhradou, že tedy náš klient musí ty problémy přesně kvantifikovat a proto jsme to takto Eh, naformulovali. Pan Banfi vysvětlil, že CEPOL eh, v roce 2009 se velice energicky pustil do řešení problémů a že je do velké míry napravil v tom účetnictví ale tam byla opravdu eh, veliká potřeba eh, vysokého počtu modifikací a to vedlo k tomu, že ekonomická, aby ty ekonomická, ta ekonomická situace Policejní akademie byla lépe popsána a jedná se o modifikace vlastně, které vidíme eh, na úrovni prezentace, ale jsou tam i takové aspekty, které se týkají chyb v určitých oceňováních. A tady eh, jde eh, především eh, o částky, částky, které přibudou na účet v budoucnu, ale i o další částky pan Banfi eh, vlastně rozjel takovou zvláštní operaci, jak už nás na to upozornil, ale nejde o rok 2009, jde o rok 2008, ale bylo to přece tak, že eh, účetní dvůr při své analýze za rok 2008 nereagoval na to, že ty problémy už byly vlastně v roce 2007 a tam ta odpovědnost byla jinde. Šlo tady o eh, částky příštích období. A tam už vlastně účetní dvůr eh, navrhl odmítnutí udělení absolutoria. O čtyři roky později se to tady potom stalo. Myslíte to vážně, nebo, nebo, se, nám, nebo se nám vysmíváte? Co k tomu tedy uh, chcete říct? Co tady děláte? Uh, vy tvrdíte, že jste v roce 2008 eh, neměli žádné důkazy k tomu, abyste mohli podat stanovisko eh, s výhradou, to je přece groteskní. Moment, existují korektury eh, vlastně v letech 2006, 7 a 8 nějakých 3000 euro a účetní dvůr k tomu nemá žádné výhrady, 300 tisíc, promiňte. To přece nemůži, nemůžete myslet vážně. Nevím, co vás tedy spojuje s panem Manf, Banfi. Eh, to eh, nemůžete myslet vážně a tady eh, nám řeknete, že vlastně to bylo stanovisko bez výhrad, že to účetnictví bylo dokonale v pořádku. Já nejsem žádná účetní, ale když se na to podívám, tak ani nemusím být vystudovaná účetní, aby mi bylo jasné, o co tady běží. Já musím říci, že vy se snad vysmíváte výboru pro kontrolu rozpočtu do očí. Já vám mohu jenom eh, připomenout to, že po celé ty roky, tak jak pan Banfi také vysvětlil, účetní dvůr vyjadřoval své výhrady eh, k účetnictví Policejní akademie v roce 2006, v roce 2008, v roce 2007. My jsme na tyto chyby upozorňovali. V roce 2008 jsme místo toho, abychom vyjádřili výhradu, vedli debatu o údajích ze strany policejní ekonomie, akademie, místo toho, abychom se vyjádřili s výhr- abychom dali vyjádření s výhradou, tak jsme eh, přistoupili k takzvanému vlastně důrazu na podstatu Eh, emphasis eh, on matter. Ale eh, vždycky jsme tady poskytovali svůj názor jasně k, té, k tomu učetnictví Policejní akademie. A teď vlastně se CEPOL přetvořil po roce 2009, tam, proběhla tam reorganizace a i ta finanční zpráva Eh, se tedy eh, pře- eh, reorganizoval. Ale mně přece nejde o rok 2009, mně jde o rok 2008. Já nemám nic proti policejní akademii ani proti panu Banfimu. Nejde o rok 2009, jde o rok 2008. V roce 2008 se kladl důraz na obsahové záležitosti a i tam jsme poukázali na celou řadu potíží. Účetní dvůr dospěl k názoru, že eh, si to vlastně vyžádá eh, spíše eh, než výhradu raději na důraz na tedy tu obsahovou stránku věci, emphasis of matter. To je, to je otázka hodnocení těch aspektů, zpočátku vlastně se tam vyskytly takové zásadní aspekty v tom učetnictví e, policejní akademie, které se daly do pořádku a, a, e, a zbyly určité výhrady nebo e, nebo pochybnosti o některých jiných aspektech a my jsme to k tomu uvedli také. Ale to je vlastně opravdu otázka subjektivního hodnocení. Čas letí. Já mám ještě další otázky. Správní rada potom vlastně v závěru souhlasila eh, s policejní akademií. Jak to potom probíhalo dál? Jak byla ta, eh, byla ta pozice správní rady jednohlasná k, těm, k těm závěrům a hodnocení externího auditora? Eh, říká, že vlastně máte velkou moc vůči tomu řediteli, jak vypadal vztah správní rady k tomu bývalému řediteli, že tedy vlastně po tom hodnocení správní rada e, jmenuje ředitele, na rozdíl od jiných agentur ne, podle názoru komise. Proč to tady tak bylo? A co jste tedy dělalo, když vyplynuly ty potíže, které jsme právě už popsali? Prego. The governing board was for... Správní rada se zaměřovala na to, co se stalo ze belgického předsednictví, když byl zavedený systém těch karet. Je možné vyžádat si tyto informace. Chcete k tomu ještě něco dodat? Ne, děkuji. Já bych chtěla vědět, jakou máte funkci, jakou zastáváte funkci a jakou hodnot, hodnost máte u policie a jak dlouho jste v Cepolu. Já nemám ve Cepolu žádnou funkci. šest let jsem předsedal té radě, nebo předsedám radě, protože to um, spadá pod povinnosti belgického předsednictví. My jsme zavedli systém těch karet, toho hodnocení, v současné době je to v pilotní fázi, ale nemám žádnou stálou nebo dokonce ani dočasnou funkci v Cepolu. A jak se jmenujete, pane? Jean-Marie van Brantingen. Můžete mi říct, proč, když se člověk přihlásí na stránku Cepolu, je tam jméno pana Millarta, a proč, když za mnou přišel člen správní rady, nebyl tam pan Milard. Pan Milard je obviněn z korupce. Byla tady žádost na, o jeho, jeho propuštění. Všichni byli v šoku z toho, že byl jmenován předsedou správní rady za belgického předsednictví. Můžete nám říct, co si o to myslíte? Jistě. Za prvé, já nemám na starosti webové stránky Cepolu. Za druhé, pan Milard není ani zaměstnancem, ani v čele správní rady Cepolu. Za třetí, ministr vnitra o tom mluvil v belgickém parlamentu někdy před čtyřmi lety proběhlo vyšetřování pana Milarta. To vyšetřování v podstatě ještě probíhá, ale Člověk zůstává nevinným, dokud se neprokáže jeho vina. Je policistou, poskytuje mi technickou podporu při výkonu mých povinností. Je. Odbory v Belgii vědí o tom, co se děje. A já myslím, že víc k tomu asi nemohu dodat, pokud pana Milarta. Já samozřejmě nemám nic proti panu Milartovi. Jistě je nevinen, dokud se neprokáže jeho vina. Ale tady máte článek, to se o něm psalo v tisku. A já v tomto článku vidím, že pan Millard by vůbec neměl pracovat v Cepolu. A když se podívám na webové stránky, vidím jenom jeho jméno. Určitě je to skvělý člověk, byl u mě v kanceláři, dobře jsme spolu vycházeli. Ale když si zavolám toho, kdo stojí v čele představenstva, přijdete vy a odpovídáte na moje otázky. A nechcete nic říct k tomu, že ministr v podstatě pana Milarta propustil. Tak to vidím v tom článku. Já v podstatě ani nechci vědět, co se s panem Milatem dělo. Do toho mi nic není. Ale je na webových stránkách Evropské agentury, o které teď mluvíme. Mluvíme o jejím rozpočtu. A já myslím, že to je opravdu závažná záležitost. Protože je to agentura, která má představovat elitu evropských policistů. Kdybyste byl tak laskav a mohl jste odpovědět, my chceme ve vaší agentuře větší transparentnost. A chceme také jména osob, které jsou v představenstvu, ve správní radě. Chceme ta jména na webových stránkách. Žádali o to mý kolegové, žádali jsme o to na plenárním zasedání. Požádalo to 736 europoslanců. Proč k tomu zase nedošlo? Proč ta jména na té, na té webové stránce pořád ještě nejsou? A zdá se, že rada to odmítla. Takže proč jste to odmítli? A tentokrát bych ráda slyšela odpověď. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych tu situaci vyjasnil. Já jsem se jenom ptal, proč odpovídáte na tu otázku vy, když je to otázka na vašeho kolegu. Je to otázka na předsedu správní rady, to je všechno. Vy mluvíte jeho jménem, nebo jak to je? Ano, pane předsedo, pan předseda mě požádal, abych odpověděl. Mohu? Děkuji. Jen aby to bylo jasné. Pan Milard není zaměstnancem Cepolu. Chtěl bych, aby to bylo jasné. Je vedoucím projektu a jmenoval ho belgické předsednictví. Nejmenoval ho nikdo v CEPOLu nebo žádný útvar CEPOLu a já myslím, že je velice důležité, aby v tom bylo jasno. Pokud jde o seznam členů správní rady, tady bych reagoval takto správní rada posoudila tuto možnost a dospěla k závěru, že žádná správní rada ani v Europolu, ani ve Frontextu nedává seznam členů správní rady. Je to také otázka bezpečnosti. Proto členové správní rady CEPOLu hlasovali proti zveřejnění svých men, protože řada z nich nebo někteří z nich se účastnili protiteroristické činnosti a další činnosti, která je může ohrozit. To nebyl můj názor, to byl názor správní rady. Kolegové, už je 18.35. Chtějí se vyjádřit tři europoslanci. Takže pokud to bude vyhovovat paní Matě, požádáme, aby rychle předložili své otázky. Já to nechci eh, moc říkat, budu stručný. Je pravdou, že eh, že parlament tehdy dal to absolutorium, ale s malou většinou. Já eh, osobně tomu docela rozumím, že se to stalo, stalo se to, ale je zcela jasné, že je tady problém ve vedení, který se táhne už celá léta a právě proto je podle mého názoru naprosto nezbytné, abychom teď získali naprosto přesný vhled do toho, kdo zodpovídá za to vedení a za co odpovídá to vedení. To je skutečně nezbytné. Je dobré, že jsme tomu věnovali čas. Už nemáme čas dneska se tomu podrobně věnovat, ale někdy jindy musíme ten čas najít, abychom se tomu podrobně věnovali a to, eh, ta správní rada skutečně se musí postavit té své odpovědnosti zcela jasně. Paní Gresle. <laughs> Pane předsedo, já vidím, že kolegyně Matěje se zasazuje eh, o to, aby skutečně vlastně nejvyšší policejní instituce nespůsobovala dojem, že je vlastně potřeba se obrátit na vysoké orgány Evropské unie, když Eh, chceme eh, potrestat nějaké, eh, nějaké nepravosti. Myslím, že je potřeba to dát jindy na pořad jednání. Dneska už to nemůžeme dopracovat a ty otázky, které zde se oprávněně zazněly, nebyly vůbec zodpovězeny anebo byly zodpovězeny neuspokojivě. A nevím, jestli, co se týče spronevěry, byl vůbec třeba někdo uh, Eh, obžalován. Na to se musí parlament a příslušné nejvyšší orgány pečlivě podívat. Já myslím, že ten postup eh, i eh, ze strany, i tedy velice nepříjemný i pro zpravodajku jistě a proto bych žádala, aby se tento bod skutečně ještě dostal na pořad jednání, abychom ty otázky mohli spolehlivě vyjasnit a také Eh, prosím, aby zástupci eh, účetního dvora a komise se na odpovědi eh, tohoto druhu také pečlivě vy připravili, protože ani dokonce ani účetní dvůr tady zde nepředvedl nic přesvědčivého ve svých odpovědích. Já to vnímám trošku jinak. Já jsem tedy eh, vlastně viděl zprávu ředitele eh, Banfiho, kde se zodpovědělo na řadu otázek a mě trošku mate, když zpravodajka jmenuje eh, řadu čísel, mm, ku příkladu 290 tisíc euro, euro pan Banfi ale zmiňuje jiné, jiné cifry. A druhá věc, já vlastně upřímně řečeno nevím, kam se tím dostaneme. Já mám veliký zájem eh, na tom, aby se to, co se děje eh, v Cepolu, eh, vyjasnilo a nejsouhlasím se situací, kdy paní Malström na mou písemnou otázku, kterou jsem postavil a položil, abych zjistil, jaké důsledky z toho vlastně si vezme komise, mi paní Malström odpoví, že samozřejmě ty důsledky ponese ředitel, sice ředitel, který zodpovídá za rok 2008, už v tom místě není, eh, takže jak ponese důsledky a je tady ale také eh, správní rada, která má nést eh, důsledky, jenže správní rada si může dělat, co chce, to není nic tajného a samozřejmě je zodpovědná správní rada vůči tomuto parlamentu my rozhodujeme, jestli vůbec takový cepel bude existovat nebo ne. A já bych eh, rád tedy eh, upozornil eh, vážené členy správní rady, aby respektovali práva parlamentu. Já nejsem ochoten tedy klást otázky, kdy mi komise řekne, že odpovědnost je na správní radě a správní rada mi řekne, že když by odpověděla, že by to, že by to nějakým způsobem ohrozilo. Na životě v takovéhle hře já hrát nebudu. A potom ještě další věc eh, kde vlastně se eh, vzalo to absolutorium za rok 2008. My jsme ochotni se to otázkou dále zabývat, ale máme tady zpravodajku pro absolutorium pro CEPOL a dalších agentur za rok 2009 a v mezidobí se zabýváme a vy také, paní Matíjes, eh, tedy těmi čísly za rok 2007, potom čísly za rok 2008. Tady mám vysvětlení od generálního ředitele CEPOLu Eh, které bych rád si ještě eh, znovu pročetl, ale které podle mě skandální není. A jsou tady jistě další postupy, které si vyžádají eh, další diskusy, jenom je otázka, kdo tu diskusi povede. A já vás chci upozornit, že mandát na na absolutorium pro agentury tady je na naší straně a to je potřeba respektovat. Paní kolegyně Gresle. Eh, brát eh, v úvahu tedy vážně ten mandát ze strany eh, socialistů, tak jak to bylo třeba za, v roce 2007, tam byl problém a proto se také dnes nedostáváme ještě dál. Já vím, že Veronika netrvá na této zprávě. My se potřebujeme dostat dále, ale já potřebuji mít nějaké ujištění, že se to celé nezamete pod stůl. Vím, eh, chci, aby Veronik měla příležitost tedy prostě vyřešit tu situaci z roku 2008. Proto bychom si eh, na to měli ještě jednou sednout. Je potřeba, aby naše otázky byly zodpovězeny, abychom mohli dospět eh, k vyřešení toho roku 2008 a potom budeme se zabývat rokem 2009. Ten rok 2008 to je zcela jedinečná situace, takovou jsme tady ještě neměli a my musíme nějakým způsobem slušně tu věc dopracovat a dovést ke konci. My bychom bývali byli dále, kdybychom se tím zabývali už v minulosti dřív. A rok 2009, toho se ještě vůbec nesmíme ani dotýkat. O ten, ten, o ten ještě neběží. Já bych si eh, ráda, já, já bych byla ráda, aby ta věc, kterou se zabývá Veronik, byla také eh, správně dopracována a uzavřena. Musíme to dostat ještě jednou na pořad jednání, věnovat se tomu a eh, i ze strany správní rady je potřeba, aby ty otázky byly odpovězeny. Je to eh, mimochodem agentura, kde se, ta, kde se dozorčí rada vyměňuje každých šest měsíců. To je také součást toho problému, to je také velice neobvyklé a je Vzbuzuje to naše pochybnosti, když eh, vlastně eh, členové správní eh, rady ani, rady ani nechtějí komunikovat po internetu. A, ale ne, není, to, není to tak, že by pan Miller vůbec nic z agentury nemohl něco na, nahlásit. Na základě toho, co tady bylo řečeno, eh, co tady dnes padlo v této večerní diskusi, si nemyslím, že můžeme rozhodnout. Budeme se muset k tomu vrátit podrobněji, dokonce ještě ani jsme neslyšeli, co k tomu má co říci komise. Na některé body se tady vůbec nemohlo navázat, takže zítra na zasedání koordinátorů to probereme a uvidíme, kam bychom to nejlépe zařadili na program. Budeme evidentně potřeba daleko víc času než dnes večer, jestli vám to takhle vyhovuje. Děkuji mnohokrát a příjemný večer.